Okay, good morning everybody. Dobré ráno. Začneme eh, stanoviskem o mezních eh, hodnotách emisí a schválení typu eh, mm, spalacích motorů v silničních strojích. Jiří Pospíšil je zpravodaj a zvažujeme 35 pozměňovacích návrhů a v 9.30 přijde komisař Ettinger. Tak prosím, dávám vám slovo. Předsedající, já budu ve své zprávě zpravodaje eh, velmi stručný. Jak už bylo řečeno, máme v této chvíli na stole dalších 36 pozměňovacích návrhů od eh, našich kolegů z našeho výboru. Chci všem poděkovat za eh, intenzivní práci a pozornost, které, která je tomuto nařízení věnována. Řeknu obecně, že naším cílem jako cílem zpravodaje bude snaha najít balans mezi eh, snižováním emisních hodnot na jedné straně a mezi zájmy eh, průmyslu. Je třeba samozřejmě chránit životní prostředí, ale také zachovat konkurenceschopnost eh, evropského průmyslu. A zvláště náš výbor by tuto, tuto otázku měl takto citlivě vnímat. Eh, ty pozdělací návrhy v těchto dnech konzultujeme s experty, konzultujeme i se zástupci evropských asociací a já doufám, že eh, nad mnoha věcmi najdeme kompromis, najdeme schodu při šedou mítincích, které budou eh, následovat. Dovolte mi ještě několik poznámek. Chci říci, že většina těch pozdělacích návrhů je e, velmi přínosná. Myslím si, že budeme schopni najít kompromis. I jsme si teď například s paní Gratýny e, pár věc řekli, že tam bude snaha e, najít e, kompromis. Některé pozdělací návrhy e, kopirují návrhy, které jsem již já podal jako zpravodaj, to znamená, že tam v žádném případě nebude problém. Na druhou stranu říkám, je zde několik pozdělacích návrhů, které podle mého názoru e, a i názoru komise by mohli podnikatele zatížit přílišnou byrokracií a je tedy třeba vydiskutovat, jestli některá administrativní omezení jsou třeba, anebo už jsou právě nadmíru. Ale k tomu budou sloužit eh, naše setkání. Eh, dovolte mi říci, že za zvlášť přínosné považuji pozněvací návrhy pana poslance Visterloje, který doplňuje e, parametry týkající se motoru pro lodě. Tam já vnímám, že je velká schoda, e, eh, kdy se dostáváme do limitů podobných, které upravují Spojené státy americké. To si myslím, že je velký přínos jeho pozměňovacích návrhů. A chci dále poděkovat zvláště paní paní Grapíny a paní kolegyně Steinruck a panu kolegovi eh, Weidenholzerovi, kteří předložili asi nejvíce pozměňovacích návodů a jak už jsem řekl, celou z ní, řadu z nich považuji za přínosné a někde domnívám se třeba si ještě upřesnit pohled eh, navrhovatelů, pohled komise. Tolik asi tedy stručná zpráva zpravodaje. Těším se na setkání na šedou mítincích, kde by tyto pozměňovací návrhy měly být vydiskutovány. Nevnímám to, že by tam byl nějaký velký rozpor nebo nějaký velký problém, který by neměl být odstraněn při setkání na šedou mítingu. Děkuji. Thank you very much, Mr. Now... Děkujeme, pane Pospíšil. A nyní stínový stínová zpravodajka za SAD, paní Grapiny. Já děkuji, Anna Marie. A chci od začátku ocenit, eh, jak zpravodaj byl pozorný vůči podrobnostem a ucelenost celé zprávy eh, a eh, představení pozměňovacích návrhů bylo konzultováno se specialisty, což je velmi dobře, protože potřebujeme, abychom vytvářeli regulace, které jsou dobré pro uživatele, a spotřebitele. Já jsem z toto hlediska mm, navrhl několik pozměňovacích eh, návrhů, jistě dospějeme k, mm, ke kompromisu a chtěla jsem v podstatě jenom vypíchnout a potrhnout to, co chtěl sám zpravodaj, aby eh, to bylo ještě jasnější. U jiných návrhů mám některé eh, novější pozměňovací návrhy. Děkuji Jutě a Sefovi za jejich pozměňovací návrhy i sekretariátu. A jsem přesvědčena, jak řekl i pan zpravodaj, že dospějeme ke koncenzu, že se nám podaří dospět eh, ke eh, pohledu, eh, který bude relevantní a to i z pohledu ochrany spotřebitele. Proto jsou tu zapracovány teď nově i tvá zařízení a stroje, které se používají při těžbě v podzemí, protože musíme chránit i Eh, tedy tyto pracovníky, eh, kteří pracují v těžebním průmyslu. Eh, očekávám dobrý výsledek, těším se na dobré kompromisy, které budou mít dobré výsledky v praxi. Děkuji. Děkuji, Marie. Budete hovořit za EKR? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit za Dana Daltna, Víte, že ve Spojeném království máme dnes velký eh, den, takže je tam a já mu eh, přeji eh, eh, konzervativcům eh, hodně zdaru. Den se omlouvám, nemůže dnes být eh, přítomen osobně a požádal mě, abych mohla hovořit jeho jménem chce poděkovat zpravodaji eh, za veškerou dobrou odvedenou práci. Ovšem předložil několik pozměňovacích návrhů v eh, pár oblastech, kde, eh, které si podle něj zaslouží ještě větší zvážení. Jeden z nich chce zvýšit to období pro přechodné motory na trh, a aby se tím zohlednila realita v sektoru ten přechod jednoho roku, který je v původním návrhu zprávy, podle něj je nedodržitelný vzhledem k obrovskému množství času, zdrojů a plánování, které je potřeba eh, při zakázkových eh, řízení u těchto, eh, u těchto motorů a takže by to nebylo v praxi reálné. Dále pozměňovací návrh 48, který umožňuje dávat náhradní motory kategorii NRI, eh, NJI a NRS před rokem, vyprodukovaný před rokem eh, leden, před lednem 2011. A tady rozšíření na ty, které byly eh, vyprodukovány po, vyrobeny po roku 2011, by bylo v rozporu s úsilím Evropské unie o kruhovou ekonomiku a úspory. Děkuji. A nyní za Alde pan Rošfor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane, pospíšil tu dnes dopoledne. Eh, mě tedy požádal eh, o to, abych eh, vám... Ne, pan, samozřejmě, co to říkám, pan pospíšil tu přece... Chci, naopak chci poděkovat vám, pane Pospíšil, za toto stanovisko, které ukazuje, že jsme schopni se dívat pragmaticky na tuto oblast a že, jste, eh, že jsme schopni ošetřit jak environmentální eh, otázky, tak otázky konkurenceschopnosti. Pro ALDE hlavní otázky jsou eh, přechodné období, vydávání náhradních motorů, dále výjimky pro malé firmy a malé podniky a dále sladění s americkými normami. A většina z toho už je stanoviskem ošetřena, takže vám děkujeme, pane Pospíšil, za vaší práci a těším se na eh, jednání s dalšími stínovými zpravodaji. Eh, doufám, že se nám podaří dojít ke společné schodě. Děkuji. Děkuji. Roberte a nyní ještě z dalších kolegů, jestli si chce někdo vzít slovo. Dobrá, takže všichni souhlasí zvažování kompromisu 22. ledna a 23. hlasování na IMKU. Nyní nám nezbývá, než počkat na příchod komisaře Ettingera a připomínám vám, že po panu komisaři budeme hlasovat, což by mělo být v 10.40, pak slyšení v 11 Takže teď si uděláme pauzu, dokud nedorazí pan komisař. Děkuji. So, guten Morgen to Commissioner Günther Oettinger. Commission... Dobré ráno panu komisaři Ginteru Oettingerovi, který je zodpovědný za digitální ekonomiku a digitální společnost. Eh, děkuji vám za to, že jste mezi nás zavítal ve dnech, kdy komise spouští společný digitální trh. Budeme se spolu bavit o postupu, o pracovním návrhu komise a pracovním programu komise a legislativnímu návrhu legislativních návrzích, které se nyní již připravují. Vy jste mezi námi byl už před několika týdny na slyšení, no a teď jsme velice napětí, co nám odprezentujete. Verehrte Frau Vorsitzende, meine Vážený, vážená paní předsedající, dámy a pánové poslanci, Děkuji vám za eh, šanci eh, být tady ve vašem výboru, který se eh, hlásí ke své zodpovědnosti o digitální agendu, digitální trh. Jsem rád, že se mohu sejít s vašimi členy, také zpravodaji, s novými zpravodajemi a všemi, který to zajímá že se můžeme pobavit o tom, jak zákon no, dárně eh, zpracovat digitální strategii v oblasti eh, digitální ekonomiky, digitálních cílů, podpory infrastruktury, tak, aby občané a uživatelé online služeb mohli eh, využívat, rozvíjet svoji komunikaci, ale také, aby se mohl rozvíjet náš ekonomický sektor, naše ekonomické sektory a vytvářet pracovní místa. A také, abychom oslabili závislost eh, na eh, poskytovatelích služeb mimo evropských a abychom byli autonomnější. Prostě chceme udělat v tomto směru co nejvíce nejsme na startovní čáře, nejbrž ten balíček, který komise přijala včera, eh, tak jak to moderoval pan kolega Ansip a kde já jsem také mohl podstatnou měrou přispět. Eh, tento balíček by měl celý eh, vývoj uspořádat a urychlit. Jak říkám, dnes jsme na začátku, už delší dobu se na tom pracuje. Uvedu příklady. Paralelně k tomuto balíčku v roce 2015 by měla nastat eh, schválení tří důležitých eh, eh, MISTEREK směrnice MIS, nařízení o ochraně dat a podobně. já vidím, že pokrok je dosahován postupně. U směrnici NIS eh, udělám všechno proto, aby eh, moje DG s konkrétními návrhy a formulačními eh, příspěvky přispělo k dosažení kompromisu mezi radou a parlamentem a také uvnitř parlamentu. Je totiž jasné, že přetrvává pár otevřených otázek, zejména pokud se týče obsahu této směrnice. Podle mého názoru eh, téma kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti dat eh, připadne obrovské, obrovský význam v příštích letech. Pokud totiž lidé nebudou mít důvěru v to, že přenášená data, jejich eh, používání a využívání, eh, pokud nebudou mít důvěru, že toto je dostatečně ošetřeno, pokud nebudou eh, mít důvěru, v tom, eh, že budou chráněni před eh, zesilující digitální špina, špionáži. Pak tedy eh, o průmyslu 4.0, o cloud computingu, s tím budeme mít obrovské, obrovské potíže. Podívejte, to je velké téma, jak pro občany, tak pro ekonomiku, tak pro naši veřejnou infrastrukturu. také útoky na energetiku, na řízení dopravy, na ochranu vzdušného prostoru, eh, tak eh, to jsou velmi důležité příklady. A to je příklad toho, eh, jak tedy čím by se měla zabývat ta směrnice NIS. A mohu říci, že jakmile je reforma skončena, je čas na novou reformu. Proč? Protože eh, technika se vyvíjí revolučním tempem a stejně tak se vyvíjí eh, kriminální sféra a eh, jde o kriminalitu hospodářskou i o lidi, kteří se zaměřují na narušování naší veřejné infrastruktury. Na těchto útoků přibývá. Čili ta směrnice NIS eh, je prvním krokem vytvoření evropské kultury, evropského eh, sta, eh, standardu. Dále tady mám balíček DSM. Slyšeli jste jistě pojmy roaming a neutralita. I zde máme na stole různé možnosti a teď je třeba, abychom se dohodli. Podle našeho názoru se musí eh, pohnout rada ze svých pozic, eh, zejména tedy v uroamingu roamingu eh, nenabízejí dost. Dále, pokud se týče spektra, tak tady také se musí něco změnit, poněvadž a my budeme E, my budeme tlačit na radu v tom smyslu, aby se frekvence přidělovaly přeshraničně, harmonizovaně. To je v zájmu evropského společného trhu. Také u toho balíčku TSM by e, mělo dojít k dohodě e, v horizontu týdnu či měsíců. A dále Eh, nařízení pro ochranu dat. To, je, eh, to budí velký zájem. Po dvou letech odkladů ze strany Rady je třeba, aby v Radě nastala konstruktivní debata, ze které vzejde možnost, aby ještě letos se eh, dospělo k dohodě. Jsou to tři staré projekty, které ovšem vplývají do našeho balíčku pro vnitřní trh. To je naše strategie pro digitální sektor. Novinky pro leta 2015 až 16, co se témat týče, bude vytvoření společného Eh, digitálního trhu na cestě k digitální unii. A k tomu bude patřit za prvé uvažovat o modernizaci autorských práv, tak abychom, aby vznikla digitální evropská autorská práva. Naše nejnovější eh, legislativní opatření pocházejí z konce minulého století a z roku 2001. Eh, tenkrát tedy eh, jsme byli někde úplně jinde a eh, ty otázky digitalizace, tak je známe dnes, tehdy neexistovaly. Máme řadu studií, analýz a dobrozdání. Já jsem v posledním kvartálu vedl řadu rozhovorů s interesovanými stranami a asociacemi a chtěl bych eh, tuto etapu uzavřít do léta s cílem, aby na podzim letošního roku, každopádně do konce tohoto roku, byl eh, na stole legislativní návrh pro digitální copyright. Co je tady nejcitlivější? Jakou rovnováhu eh, bychom měli nastolit? Za prvé říkám zcela eh, eh, jasně, že na prvním místě mezi interes, zainteresovanými stranami je občan a uživatel digitálních služeb. Eh, je to občan, který má jasný, jasné nároky na informace a na vzdělávání a on tedy chce, aby ty ta data, poznatky, informace, aby to někde bylo k dispozici a aby se k tomu dostal. A to pokud možno bez dalších nákladů. To je legitimní. Eh, naopak ovšem asi ehm, eh, nebudete vědět eh, jednu věc. A sice kolik, kolik existuje lidí, držitelů autorských práv buší na mé dveře a obávají se o svou existenci. Toto je zase to má na starost jiný výbor eh, parlamentu a i eh, poslanci z tohoto výboru eh, na mě dorážejí. Čili otázka je, jak zajistit existenci autorovi scénářů, režiséra, žurnalisty, skladatele, zpěváka, hudebníka a tak dále. Abych tady uvedl jenom některé příklady. Eh, kreativních profesí. Já si myslím, že eh, naše kulturní dědictví by mělo mít před sebou i budoucnost. Evropa má eh, bohaté a rozmanité kulturní dědictví, na které můžeme být hrdí. My ho nechceme zakonzervovat, ale chceme mu otevřít budoucnost. Chceme, aby mladí lidé měli také do budoucna výhled na stabilní stabilní existenci, eh, slušnou kariéru v oblasti intelektuální práce, eh, v oblasti tvorby, která bude chráněna autorskými právy a aby z toho také mohli žít. No a dále eh, to Eh, je třeba eh, dnešní eh, jednání nakladatelů novin, ti jsou tady dneska v Bruselu a mají své jednání. Podobně německý, němečtí vydatové časopisu. Včera jsem se setkal s zástupci rozhlasových stanic v Německu a tak dále. Čili je také zajímá, co bude a jaká je tady naše úloha v zajišťování kvality, formátování, garance mládeže, reklamní práva. Třeba eh, my se zabýváme eh, tématem také novely audiovizuálních eh, služeb, mediálních služeb. Toto co máme eh, v současné době, to je z roku 2008 a čeká nás refit. Musíme zhodnotit, co se osvědčilo, eh, co ale se vypustit se eh, stávající úpravy a co naopak přidat. To všechno jsou otázky, které musí být součástí toho procesu refit, tedy novelizace. A e, dále e, začátkem roku 2016 budeme předkládat modernizační návrh e, úpravy pro audiovizuální mediální služeb. Současně s tím vzniká otázka, na koho se to všechno bude vztahovat. Klasické vysílací stanice, soukromé, veřejnoprávní, Eh, bude se to vztahovat také na eh, dodavatele obsahu, eh, kteří si čím dál tím více vzájemně konkurují, jejich služby vítáme, ale také musí mít určité povinnosti. Máme chránit pouze BBC a ARD nebo také další platformy? Umíme je všechny férově zdanit? případně eh, limity pro reklamu mají platit jenom někde nebo všude. Čili eh, to je ta otázka, na co všechno se to má stahovat, čili otázka působnosti. Teď je ke copyrightu. Téma přenositelnosti je mm, těsně spojeno s myšlenkou společného trhu. Otázka geoblockingu eh, s tím tedy souvisí velmi úzce. A aby i tady bylo jasné, jak se k tomu stavím, eh, pak tedy eh, zásada je, že bychom měli mít jeden trh a občan ve všech 28 zemích, případně také sousedních zemích, které se k tomu připojí, aby tedy Eh, všechny služby, které chce využívat, které si předplatil, aby mohl kdekoliv v Evropě používat. Toto by měl být standard. Ovšem, to jsou zásady, eh, které eh, neplatí zcela fundamentalisticky a bez výjimky. Takže já jsem ochoten jednat o omezených výjimkách. A tady by se to mělo týkat dvou oblastí. Přičemž eh, to říkám jenom předběžně. Eh, na prvním místě je to filmový průmysl. My máme, eh, nebo evropský film na vysoké úrovni a také reflektuje kulturní rozmanitost. Také Evropský parlament má cenu, kterou to odměňuje. Já tady budu příští týden kan a mm, ne, aby se díval na filmy, ale abych tam vedl rozhovory. Máme tedy velkou filmovou historii ve Francii, Itálii, také v Německu, eh, na, v severských zemích, v nových členských zemích, eh, v pobalských zemích, všude. Ano, to je eh, úctyhodné, ale evropský film prostě není připraven na globální konkurenci proti Hollywoodu. Proto musíme filmový průmysl podporovat. A členské země na to vydávají mnoho peněz, něčím přispívá také Evropská unie. Nicméně obchodní a podnikatelské modely filmového průmyslu nejsou určeny evropským trhem. Třeba eh, rakouský film eh, žije z toho, že dostává dotace od eh, vídeňské vlády a parlamentu. A potom, když tedy se, e, se může tedy spolehnout ještě na jistou podporu v dalších německých prostorech, německé jazyckým prostorech, jako je Švýcarsko nebo Německo, kde je jazyk velmi podobný, podobný, ale určitě nedostane podporu v Portugalsku třeba. Čili my teď je pokud eh, se pustíte do rozhovoru eh, s představiteli filmového průmyslu ze své země, zjistíte, že mají tito lidé existenční obavy. Čili eh, my prostě nemůžeme jenom otevřít trh a očekávat, že vydrží, že naši filmaři vydrží tuto konkurenci. Podobně ve sportu. I zde sport je eh, národní záležitost a to se týká nejenom fotbalu, ale různých sportů, i takových těch menších sportů, i sportů, o které není tak velký zájem, jako třeba volejbal, basketbal a tak dál. I zde panuje velký strach. Prostě bojí se, že že jakmile budeme mít eh, evropský fotbalový trh, eh, pak už tedy eh, nebude nikoho zajímat nějaká druhá liga, ale všechny bude zajímat jenom zápasy těch největších a nejslovutnějších klubů. Ano, čili my chceme otevřený trh, ale v konkrétních případech je třeba Eh, se zamyslet nad tím, zda určitá teritorialita by tady neměla být zachována. Dámy a pánové, eh, i když odhledneme od obsahu, tento společný trh eh, vyžaduje dokonalý, dokonalou infrastrukturu. My ji máme u automobilů, strojů, potravin a nápojů. Ano, máme, protože máme silnice, železnice a e, leteckou dopravu a funguje dobře. Ano, doplňujeme občas, stavíme další silnice, další železnice, ale nám se v těchto oblastech podařilo realizovat společný trh, že není problém e, dopravovat e, cokoliv z Bordeaux do Stockholmu, ze Stockholmu do Stuttgartu, a e, třeba e, oblečení e, vyrobit ve Španělsku a zavést do Holandska a holandský sír rozvést po celé Evropě. Z toho vyplývá, že digitální společný trh bude reálný pouze tehdy, když digitální infrastruktuře dáme novou kvalitu a kapacitu. Jinými slovy, musíme investovat miliardy. To je úkolem eh, telekomu, finančního průmyslu, také města obcí, ale jasné je to, že eh, napojení, napojení eh, třeba i venkovských prostor na digitální dálnice, tady nemůžeme spolehat pouze na soukromý eh, sektor. Tady potřebujeme chytrou politiku. Třeba ve eh, v silniční dopravě máme výborné rozdělení kompetenci. Víme, kdo staví, kdo udržuje silnice, dálnice, eh, kdo co řídí. Tam je to jasné, ale v digitálním sektoru je naprostý chaos kompetencí. Je, je to eh, jenom otázka příslušného eh, průmyslového odvětví, jestli vyšleme nebo nevyšleme satelity, nebo eh, pozemní sítě, nevím. Každopádně je to úkol soukromníků, tedy telekomunikačních služeb, ale my musíme zajistit, aby netrpěli občané a zejména odlehlé regiony. Proto tedy s Junkrovým plánem poprvé začínáme jednat o digitální infrastruktuře. E, také chceme, aby taky evropský rozpočet k tomu přispěl. A to znamená, že e, budeme méně podporovat, já nevím, tam přístaviště pro jachty, Eh, které je vidět a kde je možné eh, uspořádat slavnostní otevření a slavnostní položení základního kamene, ale více se orientovat na digitální infrastrukturu, která není vidět. My chceme vytvořit určitý kompetenční pořádek, co má financovat Evropská eh, unie, Evropská úroveň, tak aby se Eh, minimalizovala rizika a maximalizoval pákový efekt. Proto jsme tedy navrhli eh, tento eh, Junckerův program a ještě do podzimu o něm chceme rozhodnout. Bude to permanentní, bude to na tři roky, nevím. Dále, co mají dělat české země? Konfinancovat někde ano, někde ne. Co odlehlé regiony? Co městská a obecní úroveň? Prostě je třeba, aby bylo jasné všem i privátním eh, investorům, odkud kam jsou zodpovědní, kdy, kde se mají bavit s vládou, kde se mají vládit, eh, bavit s panem starostou. A ještě poslední bod. Pokud budeme mít kofinancování, tak eh, máme být technologicky neutrální od satelitu přes Eh, bezdrátové spojení až po širokopásmé připojení. Máme eh, financovat tam, kde někdo má 3 giga za vteřiny a chce 20? Nebo řekneme, že budeme podporovat jenom tam, kde se to půjde na 100 eh, gigabitů za vteřinu a skleněná vlákna. Čili toto musíme rozhodnout, co budeme podporovat. A je to de facto pro tento společný trh ještě důležitější než roaming nebo síťová neutralita. Protože to se, to se nedá korigovat. Eh, pokud eh, se rozhodneme pro špatný typ sítě, tak s ním budeme muset žít další 20 let rozhodnutí o, roamingu nebo o síťové neutralitě, to se dá zítra změnit, ale infrastruktura pevná, která se vytvoří, no tak ta prostě bude. A než eh, všechno to musíme tedy eh, dobře prověřit, než to rozhodneme. Ještě poslední bod. Eh, my pracujeme na analýze toho, zda je třeba regulovat platformy a jejich služby. Ano, samozřejmě, chceme mít rovné podmínky pro všechny a máme zde telekomy, eh, rozhlasové podniky a další. Máme velice přísná pravidla. Daňová, pracovní právo, ochrana mládeže, eh, limity na eh, reklamu a kvality, kvalita. Ale ti externí, takzvaní OTTs, ty, na ty se nevztahují žádná pravidla. Takže musí být jasné, že kdo chce vstoupit na tento trh, musí eh, počítat eh, s tvrdou konkurencí, protože ti OTT nejsou ochotni se eh, brát nějaké ohledy nebo nechat se eh, regulovat. Prostě existuje, existují základní pravidla a to je všechno. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, za vaši angažovanost ve věci jednotného digitálního trhu a za tak podrobný komplexní obrázek všech těch témat a my jsme již mnohem spolupracovali a těšíme se na další konkrétní návrhy. A nyní zahájíme diskuzi v první řadě koordinátory za EPP András Schwab. Herzlichen Dank für diesen Thank you very much, Andrea. Děkuji, Si Nyní Evelyn Gebhardt, FND. Äh, děkuji, paní předsedající, pane komisaře, děkuji vám. Bylo to velmi zajímavé. A mm, také jsem se letos dozvěděla. Eh, nicméně chvílemi jsem si připadala jako ve špatném filmu, eh, poněvadž my nejsme v kulturním výboru, ale my jsme výborem pro ochranu spotřebitelů a vnitřní trh. Já bych eh, chtěla hovořit teda o geoblockingu, ale ne v oblasti audiovizuální, nýbrž eh, v oblasti obchodu online. A mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte vy nebo Evropská komise, eh, co, na co se připravuje. Vy jste hovořila o teritorialitě audiovizuálního sektoru, ale předpokládám, že při obchodování na síti eh, se k tomu budete stavět jinak, že spíše to bude čistý vnitřní trh a eh, rušení geoblockingu. Čili mě by zajímalo, eh, jakým směrem se chcete ubírat a jak rychle hodláte postupovat. Thank you very much, Evelyn. And... Děkuji, Evelyn. A nyní za Alde Dita Charanzová, prosím. Thank you, Chair. Děkuji paní předsedající, také děkuji panu komisaři za to, že se s náma podělil o své myšlenky a náhlady na digitálně jednotný trh. Tento je opravdu klíčovou prioritou pro komisi, ale také pro tuto sněmovnu. A já bych ráda zdůraznila to, že si myslím, co se týče implementace jednotného digitálního trhu, tak nastal čas, abychom přešli od slov k činům. Uh, Digitálně jednotný trh a jeho strategie je takový dobrý výkop, nicméně měli bychom dělat více a těší mě ten obsah digitálního jednotného trhu, nicméně i v tomto dokumentu vidím nějaké kompromisy a myslím a přeji si, abychom byli ambicioznější, co se týče implementace. Například není tady nějaké explicitní telekomový regulátor, a nestanovují se tu nějaké cíle v této věci, ani nějaké nové cíle pro novou, nové široké pásmo. Ro, neutralita roamingu, o které jste hovořil, tady jste ten dokument omezili pouze na telekomový balíček, ale my všichni víme, že tento balíček se již vyprázdnil kvůli postoji rady. E, takže, pane komisaři, já doufám, že se mnou souhlasíte v tom, že naším cílem je mít tu rovná pravidla pro společnosti, ale přejeme si, aby příští Google byl evropský a přejeme si také získat důvěru spotřebitelů. A chtěla bych vás tedy požádat, abyste nám řekl přesně, co učiníte v nadcházejících týdnech a měsících, jaké konkrétní iniciativy a akce předložíte sboru komisařů ohledně jednotného digitálního trhu. Děkuji, Dito, a nyní Robert Schwartz. Monsieur le commissaire. Pane komisaři, dovolte mi vám eh, poblahopřát nejenom k tomu vašemu příspěvku, který jste nám přednesl před chvílí, ale taky k eh, úspěšné tiskové konferenci ze včerejška. Myslím si, že dnes eh, dopoledne ve celém evropském tisku se hovoří o jednotném digitálním vnitřním trhu abychom hovořili o Evropě s takovou dynamikou, co se mi zdá opravdu mimořádné. Když se podíváme na Le Figaro, což je eh, tedy eh, přední eh, francouzský deník, kde jste tam vyfotografován s předsedou Encipu a tady se zdůrazňuje jedno klasické téma, i když přímo nespadá do vašeho rozsahu působnosti, a to je Brusel, tedy ve Francii, když se říká Brusel, tak se tím myslí Evropská komise často, u vás ne? Aha. No ale v tisku, říkám, jak je to v tisku. Neříkám pro nás, že to tak je, ale v tisku, tisk to tak interpretuje. Tak říkáme, že Brusel eh, bude eh, jaksi lépe, lépe dá, vymezí hranice těm gigantům internetu. Eh, vy nespo, nezodpovídáte za uh, hospodářskou soutěž, to je jasné, takže vám nebudu klást tuto otázku, ale zodpovídáte za digitální ekonomiku. A ten podtitul toho článku je, říká, Evropská komise chce eh, podporovat rozvoj evropských, evropských průmyslových skupin. Musíme mít evropské skupiny. A jak, jaký bude váš postoj k tomu? Jak chcete podporovat skutečně ehm, evropské koncerny, evropské skupiny? Je to něco takového jako třeba Alcatel, eh, Lucent, Nokia, to je skupina, která byla oznámena. Jsou to firmy, které jinak byly, eh, firma jedna z nich byla v potížích, takže je to takový eh, trošku záchranný kruh. Eh, když se podíváme eh, na otázku třeba roamingových eh, poplatků, tak údajně to rada zablokovala. Ale proč? Protože zatím jsou telefonické firmy, které jsou historicky operátoři členských států a kteří chtějí hajit své, svá políčka, tedy svou, svou zónu působnosti, která odpovídá jednotlivým státům. Um, jak chcete eh, postupovat, eh, eh, aby se odstranily roamingové poplatky, ale aby vznikly skutečně evropské firmy. Zároveň je tu tedy otázka těch takzvaných gigantů, kdy musíme jednak bojovat proti monopolním pozicím některých amerických firm, ale zároveň podporovat evropské. Jak jaký přístup k tomu, k tomu zaujme, zaujme ten. Teď nevím, jestli to bude politicky korektní, ale víme, že Spojené státy prostě hájí své národní eh, podniky, své firmy často eh, i prostředky, které hraničí s mm, nekalou konkurencí. A eh, malé střední podniky to je jiná věc, ale myslím, že budeme potřebovat i ty velké firmy, ale evropské. Jak si budete v tomto počínat? Děkuji a já vás prosím o větší stručnost, protože musíme dát komisaři čas na odpověď. A nyní Nikola Dante a pak dáme znovu slovo komisaři. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji pane komisaři. Jen velice stručně jsem rád, že jste zmínil bezpečnost sítě a směrnici NIS, eh, velice důležité ty téma. Andreas, o tom ví, je to stínový zpravodaj. Máme to ale potíže s radou a já doufám, že to, co jste dnes řekl ve svém projevu, poslouží také proto, aby přesvědčili členské státy a učinili pozitivní krok vpřed. My vždy u nějaké směrnice uděláme jeden krok, eh, tedy dva kroky vpřed, jeden vzad a jeden úplně bokem, takže se nám to nějak nedaří dotáhnout do toho pozitivního konce. Není to jednoduché. Doufám, že postoj komise bude opravdu rázný a silný, že nám to pomůže nalézt vhodný kompromis k tomu to tématu, které, jak jste vy sám řekl, je strategické a delikátní i pro budoucnost Evropy. Ještě k tomu, eh, co zaznělo včera ze strany komise, tedy, že je tu strategická digitální strategie, a že 25 přínosu digitálního sektoru pochází z tradičního průmyslu, ale že existuje pouze minimální využití v tradičním průmyslu těch digitálních nových technologií, třeba jenom 1%. A myslím si, pane komisaři, že by to měla být opravdová strategie strategie, prostřednictvím které se budou digitální technologie implementovat do těch tradičních druhů průmyslu. To by navyšlo konkurenceschopnost v globálním světě. A ještě Eh, k tomu já jsem požádal pana komisaře Hanse minulý týden, když jsme položili otázku, nicméně neobdržel jsem nějakou konkrétní odpověď, tak doufám, že dnes budu mít větší štěstí. Prosím vás o odpověď. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, k té směrnice NIS a strategii, jak se ptal pan poslanec Schwab. Samozřejmě stojí za úvahu říci, že současný legislativní návrh se připojí k úvahám o regulaci, regulaci platform a také by to mohlo být propojeno s dalšími eh, právními kroky. A to by mělo tu výhodu, eh, že by se vyšlo vstříc eh, různým očekáváním, ale také by se všechno opozdilo. A já se obávám, že odložení současné směrnice NIS by eh, nebylo chápáno jako krok k většímu řešení, ale spíše jako krach. A tam eh, se tedy hovoří o tom, že eh, pro, v Evropě je na prvním místě ochrana dat. A ono, když eh, vyhodnotíme první zkušenosti, tak je to jednodušší, než začínat na zelené louce s vymýšlením nějaké legislativní kompetence. My můžeme říci, že Evropa se začala eh, blížit k eh, vývoji evropského standardu pro ochranu dat na platformě NIS. To by skutečně mohlo podpořit evropské investice. Z tohoto důvodu jsem pro rychlé kompromisy a budu takto tlačit také ve svém DG, aby eh, se snažili zde zjednodušit situaci. Za druhé, koncem června eh, bude předseda Juncker, Juncker eh, jednat s radou a předpokládáme, že digitální balíček zde bude hlavním bodem. A je možné, že tedy tu příležitost pochopí taky šéfové vlád a že eh, ty balíčky NIS, DS, eh, DSM a eh, nařízení ochraně dat, že tedy se toho ujmou a opravdu se to podaří provést. Už jsem eh, několikrát viděl, že třeba eh, dva šéfové vlád, eh, že tady šéfové vlád sice vnímají tady tu evropskou dimenzi, ale je strašně těžké to prosadit potom na domácím pískovišti. Paní Gebhardt, já jsem vědomně hovořil o dvou eh, výjimkách, ale jinak e-commerce, elektronické obchodování eh, nebo eh, poštovní a doručovací služby, to všechno v současné době má ještě pořád potíže s překračováním Eh, národních hranic, eh, mají potíže s různými eh, systémy DPH a to chceme jednoduše a prostě upravit a zjednodušit tak, aby ze Štrasburku do Karlsruhe ty služby fungovaly stejně jako ze Štrasburku do Paříže. Jinak tedy Eh, myslím si, že v oblasti obchodování po síti není třeba eh, nějak oslabovat ten zásadní přístup, že to má být společný, jednoduchý eh, trh. Já věřím, že tedy poslanci v tomto parlamentu mě porozumí, i když ty otázky se budou znovu opakovat. Další otázka je, jestli máme eh, cíle pro eh, budování infrastruktury i po roce 2020. Tak eh, obvykle je to tak, že budování digitální infrastruktury a stanovení kapacitních cílů v rychlosti tedy megabajty pro sekundu Eh, tak ty eh, máme zatím stanoveny do let 2018 a 2020. A také ten investiční plán eh, by měl obsahovat také navržené cíle na léta nebo do roku 25 a 30, protože my tedy hovoříme o infrastruktuře na další 15 plus let. Dále, pokud se týče e, silničních sítí v Evropě, tak máme dokonalé prognózy o tom, e, jak se bude zvyšovat e, osobní doprava a nákladní doprava. Totež platí o železnici. Také pro leteckou dopravu, tam máme poměrně slušné prognózy o tom, jaký Eh, jaké množství, jaký objem eh, letecké dopravy můžeme očekávat v, let, eh, v letech 2020-2030. Ovšem pro transport dat, pro digitální infrastrukturu nemáme ani zdaleka tak spolehlivé prognózy. My teď hovoříme o limitu 50 MB, 100 MB, a já myslím, že musíme také jít na 500 a 1000 megabajtů. Protože to je eh, eh, IoT, čili to je ten průmysl 4.0 digitální eh, medicina, propojená vozidla na dálku ovládaná. A čili ten, eh, ty, ty požadavky na kapacitu eh, sítí, ty porostou explozivně. A proto já bych prosil telekomy, spotřebitele a další, který se to týká, řekněte nám, do jakých kvalit a do jakých kapacit máme investovat, poněvadž ty naše současné síle možná nejsou dostatečně ambiciozní. Potřebujeme mít dostatečně ambiciozní cíle na léta 25 a 30. A to vlastně už teď potřebujeme vědět, když připravujeme ten současný investiční plán. Já podporuji eh, to, že až budou vznikat platformy příští generace, tak Evropa by měla být přitom. To je jedna z hlavních věcí pro náš výzkum a vývoj. A tady jsme pro eh, partnerství eh, soukromého veřejného sektoru, tam by měly vzniknout možnosti dalších zdrojů. My nechceme Google kopírovat, spíše ho jen kontrolovat, aby neporušoval evropské právo a měli bychom být dostatečně ambiciozní, aby ty eh, platformy příští generace byly taky evropské. Dále téma průmyslové politiky v digitálním sektoru. To je samozřejmě velmi zajímavá otázka. Zjednodušeně lze říci, že čím víc se přiblížíte spotřebiteli, tak tím eh, se odhalují chyby a slabosti Evropy. Například smartfony, například platformy. Ale naopak v infrastruktuře a v ekonomice, v té velké, jsme silnější. My máme Ericsson ve Stockholmu, to je velmi silný hráč a má mnoho provozoven v Evropě. A ta eh, uvažovaná fůze Nokia a Alcatel Lucent, to je velice chytré. V této eh, v tomto sektoru máme třeba silné Američany, Cisco, Intel, ale my jsme silnější zatím. A také eh, máme tady nové, eh, nové hráče Číňany. Ty jsou levní, levně budují digitální infrastruktury a proto mnoho evropských telekomů Eh, si nakupuje zařízení pro svou infrastrukturu v Číně. Ale toto je přece jenom oblast, kde můžeme zůstat silní a taktéž v podnikových softwarech. Podle mě bychom v digitálním sektoru měli podporovat startupy vším možným způsobem, malé a střední podniky, ale nikoli proti eh, velkému průmyslu, ale s tím, že zachováme sílu evropského průmyslu, sílu telekomu, jako já nevím, je Telefonika, Orange, Vodafone, eh, British Telecom, eh, italské telekomy, Deutsche Telekom a další. Ale také regionálními a přímo městskými firmami, které jsou aktivní. Hovořili jste o roamingu a já vám mohu říci, že nejenom eh, ne, ne telekomy, ale některé členské země jsou nejsilnějšími bojovníky proti evropskému řešení. Někteří ministři to vidí tak, že pro většinu eh, jeho občanů eh, by společný trh znamenal dražší trh. Prostě, že eh, by to prospělo mobilním občanům, úředníkům v Bruselu, čili toto je taková ta mentalita zakuklená. Ale existuje nějakých, eh, řekněme, eh, sedm a osm nových členských zemí, pro které znamená, že to evropské řešení bude dražší a e, tito e, ministři, ministři z těchto zemí, e, ty musíme přesvědčit, aby mm, souhlasili alespoň s postupnými kroky. je, je třeba říci, že v členských zemích existují tedy země, které mají vlády, eh, které jsou eh, demokraticky zvolené, mají demokraticky zvolené parlamenty, vy jste z nich taky někteří a prostě tyto země a vy jste de facto proti. Tak a teď pokud se týče dovedností, tak tady jako eh, Evropská unie máme skutečně velice málo kompetencí. Máme tady mládež bez práce, eh, lidi, kteří nemají moc velké výhledy na vzdělání a my bychom rádi chtěli těmto lidem nabídnout aspoň ty základní digitální kompetence, schopnosti, dovednosti a podpořit je finančně. My eh, v evropském, na evropském trhu potřebujeme nějakých 150 až 170 tisíc dalších IT specialistů a eh, tedy každý rok. Eh, každý rok se to zvyšuje o eh, nějakých 10 tisíc. Eh, čili já chci v létě sezvat ministry hospodářství, abychom se dohodli na nějakém cílovém stavu. Evropská unie nebuduje žádná studijní místa, ale my přesto potřebujeme v celé Evropě posílit Eh, posílit lidi, kteří vyznají v IT vzdělávání těchto lidí. Prostě všichni si musí uvědomit, ať už jsou to prodejci, obchodníci, kdokoliv, že eh, digitální eh, kompetence je pro ně důležitá. Tady to vypadá tak, že když investujete do eh, vzdělávání v IT, tak to je strašně drahé, potřebujete vybavení a tak dále. Eh, když chcete eh, vzdělat právníka, tak tam to vám stačí prostě místnost a knihy, abych tak řekl. No a my musíme členským zemím dát peníze, aby investovali do vzdělávání IT, což je dražší. Protože jinak, tedy eh, budeme potřebovat zelenou kartu, abychom tedy eh, přilákávali eh, odborníky na IT. Mladá generace je kompetentní v oblasti IT, umí a přinejmenším tedy využívat IT, ale My potřebujeme, aby eh, média, rodiče a všichni eh, tyto mladé lidi přesvědčovali, aby si ty kompetence rozšiřovali, aby šli studovat IT. Ano. Aby eh, usilovali o a kariéry Chief Information Officer, Chief Digital Officer. Toto je budoucnost. No a další věc je pokračující celoživotní vzdělávání. To znamená, technik, kterému je 50 a e, na páse montuje auta, nebo stroje, nebo e, sedí v bance a na přepážce, tak všichni tito lidé se potřebují dále vzdělávat a získávat digitální dovednosti, protože situace se mění. potřebujeme také komerční instituty pro další vzdělávání, lidové vysoké školy a tak dále. Ale eh, my tady můžeme pouze postrkávat eh, členské země, poněvadž ty kompetence jsou na úrovni jejich a nižších. Nyní dávám slovo dalším kolegům a prosím, abyste se drželi eh, limitu jedné minuty. Biliana Borsa. Thank you, Madam Chair. Dear Commissioner. Děkuji, paní předsedající, vážený komisaři, děkuji za to, že jste se k nám dostavil. Abychom se ujistili, že jednotný digitální trh bude v praxi fungovat, je třeba, abychom zajistili eh, to, že poptávky spotřebitelů jsou vyslyšeny a tady jedním z problémů je, jsou příslušné náklady. To není transparentní a eh, co se týče zásilek. Tady mají spotřebitele většinou jednu jedinou volbu. Je to ovlivněno také geografickou polohou. Na druhou stranu si pak malé střední podniky stěžují, že musí poslouchat eh, rigorózní pravidla EU a že se nacházejí ve zhoršené situaci než například obchodníci ze Švýcarska. Takže jaká je tedy ta ideální vize, co se týče zásilek, jakou hodlá připravit komise a které by si mohli užívat naši spotřebitelé? učitele a zda máte nějaký plán na nějaké uznávatelné ukazatele pro eh, maloobchodníky a zda to bude obsaženo také ve směrnici týkající se práv eh, spotřebitelů. Děkuji. Nyní Erozaton Hohenstein. Děkuji. Myslím si, že se to trošku týká té předchozí otázky, protože já se chci také dotázat na tu záležitost e-commerce. Tady v EU máme víc než 60 různých druhů DPH a to díky různým schématům v různých zemích a také různých produktů, které se prodávají na trhu a podnikatelé si na to velice stěžují. A když jsem si četla tu strategii pro digitálně jednotný trh, tak jsem našla větu, podnikatele budou moci mít jediné prohlášení a jedinou, provést jedinou platbu v rámci členského státu. Znamená to, že Evropská komise zamýšlí navrhnout nějakou změnu u směrnice o DPH. Také mě zajímá v návrhu to, že se e, ta prodejní zdanění sníží u prodeje online, u knih, e, e-knih a audio obsahu, tak jak daleko tady hodláte zajít, co se týče změn u té směrnice o DPH? Marie Grappini. Já vám děkuji. Pane komisaři, musím říci, že eh, pokud jde o moji pozici, tak skutečně máte moji plnou důvěru. Vždycky aspoň ve mně vyvoláváte a předáváte eh, velkou důvěru a to co jste řekl dneska, posiluje eh, tento můj pohled. Digitální trh je nesmírně eh, důležitý. A eh, já vám položím tři konkrétní otázky. Jak vnímáte ochranu autorského práva? Protože mnoho režisérů, spisovatelů a herců je svědky toho, že jejich tvorba se ocitá na internetu, aniž toho mají jak, jak, jakýkoliv příjem. Za druhé, ochrana soukromí občanů. Velmi často um, jsme svědky neakceptovatelných útoků proti uh, soukromí lidí. Možná byste nám mohli říct, kteří ministři konkrétně se staví proti zrušení uh, roamingu. Uh, to by nás zajímalo. Děkuji. Thank you very much, Marie. Děkuji vám, Marie. A nyní Eva Vánová. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vítejte u nás. Jsem ráda, že jste se k nám dostavili. Velice stručně včera, když byla představena strategie, tak se hodně hovořilo o průmyslu a o tom, že si přejeme, aby evropský průmysl byl digitální, což je naprosto zásadně nezbytný krok. Jsem přesvědčena, že průmysl by mělo být v čele ICT revoluce, měl by to sloužit budoucím trhům a uh, Minimálně by to mělo přispět, abychom byli mnohem konkurenceschopnější. Takže jak plánujete to, abychom plynule a hlavně rychle přešli tady k té smart tomu smart způsobu eh, pro naše hospodářství a průmyslu a jak hodláte najít ten rovnovážný eh, směr v, eh, v té, mezi tedy průmyslem a tím digitálním světem, to je velice důležité. Děkuji a nyní Ivan, Ivan Stefanek předsedajúca. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, já oceňuji, že tu kladete důraz na vybudování digitální infrastruktury, zejména v oblastech, kde ještě nemáme toto pokrytí. Také jste zmínil potřebu zlepšit regulaci pro budování digitální infrastruktury a chtěl bych vědět, zda ve vašem postupu upřednostňujete spíše jednotnou evropskou regulaci, anebo jste spíše pro nastavení cílů a jejich realizaci potom přes regulaci na úrovni národní. Děkuji. Děkuji, Ivane. A nyní Sergio Gutierrez Pietro. Děkuji, paní předsedkyně. No No, importa girar a la izquierda. <laughs> Mně nevadí, když se otočím levo. Děkuji, Marie. A chtěl jsem se zeptat pana komisaře, protože je pravda, že tu budujeme digitální jednotný trh a máme tu tedy dvě věci. První část je tedy ta, ta evropská část týkající se investic, vybavení, programa ohledně roamingu, to je pravda, ale pak je tu ta druhá část a ta se týká pravomocí členských států zejména tedy ta otázka ohledně harmonizaci DPH o tom, jak navýšit vlastní infrastruktury, jak ochraňovat spotřebitele. My jsme zaznamenali, že za posledních několik let členské státy, které prováděly jiné reformy, tak tak nějak opustili tady ty, které jsou zapotřeby pro digitální trh a mm, na co se poukazuje v těch doporučeních pro jednotlivé země. Jaká v tomto bude eh, vaše eh, role? Protože my nemůžeme budovat eh, všechny reformy a budovat všechno jenom tím přístupem z vrchu dolů. Máme tu evropský semestr, máme tu nějaké Junckerové plány. Bude se tady v tomto něco měnit? Mm, jak na, zejména zajistit to, aby členské státy podpořily v tom navýšení potenciál, potenciál pro digitální jednotný trh? Máme tu různá doporučení, rámcová doporučení, ale zejména za potřeby, aby členské státy plnily své povinnosti. Děkuji, Julia Red. Děkuji. Pane komisaři, my jako výbor pro vnitřní trh eh, vítáme, že se komise zabývá digitálním trhem, ale nepřesvědčil jste mě eh, tím, těmi výjimkami. Jestliže tedy geoblocking má eh, chránit evropský film, tak jak to, že ty nejúspěšnější evropské firmy v některých členských zemích vůbec nejsou k dispozici pokud tedy eh, mají tyto filmy eh, spoléhat na financování prostřednictvím video on demand z jiných zemí, no tak jako proč je tady nemáme k dispozici? Nebo třeba eh, geoblocking při fotbalových přenosech. To dokonce mezi Německem a Rakouskem, nebo tady to brání v kulturní identitě. Vy říkáte, že eh, výsledky budou ke, koncem roku, ke konci roku, ale eh, to znamená, že eh, nám potřebujeme tedy do této reformy dát ještě další věci. Děkuji, Lise Konhary. Děkuji. Děkuji vám za velice inspirativní projev. Mám takový takovou myšlenku. Ve Spojených státech jsou tisíce evropských startupů. Četla jsem si článek o tom, že jsou stovky francouzských startupů v Silicon Valley. Nicméně Evropané se pak nevracejí do Evropy, jako třeba čínští podnikatele se navracejí do Číny. Myslím si, že to je dobré mít takový úspěch ve Spojených státech. Nicméně, jak zajistit to, aby se pak oni vraceli k nám zpět do Evropy? A pak druhá připomínka, digitální talenty. V podstatě tu máme eh, děti, které si čtou na iPadech klasiky, děti se čtou, učí se zacházet s nejrůznějšími, nejmodernějšími zařízeními, ale když budou číst v tak nízkém věku přes iPady, možná si nikdy nepřečtou opravdu evropské filozofy. Sabin Verheyen. No, einmal auf die Frage eingehen. Já bych se ráda ještě vrátila k otázce Julie Rere byste řekl, že budou výjimky, měly by být tedy výjimky z teritoriálního, tedy na základě teritoriálního principu u filmu a u sportu. Výsledkem ovšem je, pokud budeme důslední, geoblocking. Nicméně vy eh, říkáte zároveň, že chcete geoblocking zrušit. Jaké tedy vidíte alternativy? Například dofinancování filmů, Eh, které mají často financování prostřednictvím exkluzivních eh, práv nebo předprodejem, tak tady se má tak já, já nevím tedy, jak se má zajistit tady toto financování exkluzivitou, jestliže nebudeme mít geoblokin, ale zároveň by měl zůstat eh, teritoriální princip. To mě nejde dohromady, prosím o vysvětlení. Eh, dámy a pánové. Takže přece jenom se eh, eh, budu muset tedy dostat k umění a geoblockingu, přestože vás zajímá vnitřní trh. No dobře, je to prostě tak. Dámy a pánové, je to tak. Já neříkám, že tady jsem snědl veškerou moudrost a ano, to e, zdržení paní kolegyně Reda, nebo ne, paní komisařka Vestahan e, rozjela průzkum trhu do podzimu by to mělo být hotovo a to znamená, e, že já chci ty výsledky zapracovat do práce o copyrightu, což znamená drobný zkus já eh, tedy určitě nechci ničemu bránit. My chceme eh, zhruba eh, koncem, koncem roku dát ten návrh v podstatě nejpozději v prosinci, aby se mohlo jednat dál. To myslím, že je správný postup. Tak a k tomu geoblockingu. My chceme e, zabránit nespravedlivému, neoprávněnému geoblockingu. Co to znamená? Neoprávněný to znamená, že není ukotvený v právu, ale třeba také politicky a odborně to není správné. A můžete, můžete se toho, eh, toho eh, účastnit té další práce. Ano, můžete být prostě mým kritickým partnerem. Já, já nechci, nechci být tím, kdo to a, a blokuje. Tady to prostě já chci být někde uprostřed všech těch zájmů a dát to dohromady. Ale i v parlamentu jsou takovýto poslanci. V podstatě je na, to, na filmovém průmyslu, aby nám prokázala, prokázal, že eh, na společném trhu nepřežije. Já nevím, jestli to tak je nebo ne, ale chci jim dát šanci, aby nám to vysvětlili pomocí obchodních údajů, eh, analýzy trhu a tak dále. Takže já eh, vás prosím, pojďte touto cestou. Bude to namáhavé, ale vyplatí se to. Eh, za druhé, za, za druhé tedy, eh, pokud se týče sportu. Ano, to je, to, to, to je skutečně, podívejte se, jak vypadá sport v Německu. Ne, skutečně, eh, podívejte se, jak to vypadá v Bruselu, jak to vypadá ve Frankfurtu. A jestliže eh, tedy chcete důkaz toho, že ten sportovní marketing potřebuje určité hranice, tak tam to uvidíte. Já, já nevím, já, já nemám jistotu, že je to tak správně. Já hledám kompromisy. Já chci integrovat, ne rozdělovat. A já tedy nejsem, nemám žádné akcie DFB, já nechci zastupovat jejich zájmy. A musím, musím říct, že Eh, všichni tito lidé ze spola takhle budou tady leštit kliky a já eh, skutečně nechci, abychom tady vymýšleli nějaká řešení, která potom nebudou fungovat. Eh, nechci vylévat dítě s vaničkou. My prostě víme, jak to vypadá. Vypadalo v minulosti, jak to vypadá dnes a na základě toho chceme vymyslet budoucnost. Možná krok za krokem. Ale každopádně Eh, mě zajímá, chci zjistit v rozhovorech, jak se se společným trhem eh, vyrovná sport a jak se s ním eh, vyrovná filmové umění. Každopádně pokud se týče obchodování po internetu, tak tady naprosto nevidím nutnost nějakých teritoriálních omezení. Čili je to otázka více systémů. Další věc, já vidím eh, tady dva problémy. Jeden jednoduchý a to jsou elektronické knihy. Eh, my, my máme tedy eh, dvě členské země, které uplatňují nižší DPH na e-knihy Juncker říká, mě na tom právu tolik nezáleží, mě zajímá tady na praxi. Čili eh, je to prostě tak, eh, že eh, máme jednu, respektive když jsme, když jsme tady směrnici od DPH přijímali, tak jsme tenkrát ještě neměli elektronické knihy, No a teď eh, eh, většina členských zemí kvůli tomu na elektronické knihy vybírá vyšší, eh, vyšší DPH, to znamená, že starší generace, která si koupí knihy na papíře, je zdaněná méně než mladší generace, která si je kupuje elektronicky. Takže toto se musí vyřešit. Samozřejmě že eh, ministrům financí se to těžko vysvětluje, poněvadž těm jde od příjmy do státního rozpočtu a jim jedno tedy, odkud ta DPH přiteče. Naopak ministři zodpovědní za ochranu spotřebitelů, hospodářství mm, a digitální záležitosti, tak to jsou lidé, kteří to musí prosazovat, aby eh, tady, tady byla spravedlnost. Prostě to, že jeden produkt se prodává v té formě a v oné formě, ještě neznamená, že by měl být jinak zdaněn. Ministři financí, eh, doufám, tady eh, jsou ochotni, budou ochotni eh, ustoupit nebo pohnout se. A pak je tady ještě jeden problém, a to je složitější, a to je ta Eh, krajina DPH eh, celkově. Máme tady 60 různých sazeb. A teď máme společný trh a tady, tady jde o to, aby se nemuseli eh, u jednoho produktu platit různé daně DPH, ale chceme, abychom měli prostě harmonizaci DPH na společném trhu. Čili o to nám jde v tom eh, balíčku. Eh, otázka, jak můžeme autory a režiséry, jak pro ně vytvořit stabilní situaci. Já vám na to mohu říct eh, jenom jedno. Ehm, my potřebujeme nějaký způsob, eh, který jim eh, zajistí existenci. Eh, já na tom intenzivně pracuji, probíhají jednání a někdy v září předložím konkrétní návrhy. Prostě existují možnosti, jak zajistit těmto lidem příjem, tak aby měli zajištěnou existenci. Zajímavá otázka je ten takzvaný chytrý průmysl, smart industry. Tady nám vstupuje IT nebo ICT do reálné eh, ekonomiky. Eh, internet of Things, internet věcí. A my tedy máme eh, velkou šanci, poněvadž máme silný průmysl automobilový, strojírenský, chemický, řemeslnou výrobu. A teď potřebujeme určitou strategii, jak eh, vzbudit v reálné ekonomice pocit, že se potřebuje spojit eh, s ICT. Eh, já chci eh, vytvořit partneru IoT eh, spolu s průmyslem a odbory, čili platforma, na které se sejdou politici, ekonomičtí hráči a zaměstnanci a spolu budeme uvažovat o tom, jak zajistit to, abychom měli silný domácí průmysl a nemuseli se eh, spoléhat na Google, Apple a Alibaba. Existuje studie Rolanda Bergera, kde se ukazuje, eh, kdy pronikne digitalizace do průmyslu. Nejdříve to bude v automobilovém průmyslu tím, že budeme mít Connected Cars, digitální aplikace eh, ve vozidlech a tak dále. To znamená, že výrobci automobilů a jejich dodavatelé, ti to zažijí první. Peugeot, Renault, Fiat, Škoda, BMW, eh, Audi, Volkswagen, tam všude už to nastalo. Takže já jsem velice zvědavý eh, na příští Frankfurt, eh, kde právě ty digitální záležitosti budou sehrávat daleko větší roli než dřív. Ale pak tady máme tedy Business Europe, a od nich bych potřeboval, abychom měli eh, jasnou digitální strategii, tak by nám ta digitální revoluce pomohla a ne uškodila. Dále tady byla otázka, eh, jaká pravidla budou pro podporu infrastruktury. Já už jsem řekl, že během a v rámci Junkrova eh, plánu chci vnést do věcí pořádek, řád, kritéria. Otázka zda budeme podporovat také eh, měděné kabely stejně tak jako skelná vlákna. A každopádně eh, pod, 5, pod 50 MB to podporovat nebudeme. Čili my prostě potřebujeme větší kapacitu, větší ambice. Ano, já myslím, že to tak je, ale taky vy byste se k tomu měli vyjádřit. A chceme prostě taková kritéria podpory, která budou prakticky použitelná všude, i na venkově, ve všech členských zemích. Protože kapacita, jaká je potřeba v londýnské city, eh, asi nebude potřebná eh, v bavorském lese. Čili eh, ta kritéria musí také brát v úvahu rozdíly mezi průmyslovými centry a venkovem. Tak poslední bod, pač máme málo času. Podpora startupu, na tom mě velmi záleží. Takže my máme, my víme, že existuje Silicon Valley, což je klaster tak, jak má být. Dneska dokonce evropské průmyslové závody, třeba BMW, se stěhují do eh, Silicon Valley kvůli eh, digitálním inovacím, poněvadž tam se to všecko vaří, tam je s kým mluvit, tam je ta kreativita, tam jsou školy. Mohu říct, že třeba Londýn, Stockholm, Berlín Eh, se také eh, vytvářejí eh, v centra klastru a my také v horizontu 2020 budeme dělat všechno pro to, aby také sítě startupů a výzkumné sítě se financovaly a modernizovaly. To je důležité, poněvadž ty staré průmyslové sektory, ty mají mají tedy eh, eh, lidi, kteří jsou eh, už, už v letech a jsou to tedy vůči osobnosti průmyslu. Ale v tom digitálu to budou lidi daleko mladší, to bude příští generace a to jsou lidi, kteří během pár let by tady měli začít také rozhodovat, abychom měli evropské Google a evropské aplikace a tak dále. Ten trh je velmi eh, Eh, eh, velmi volatilní, velmi teprve vzniká, ustavuje se. Čili ty startupy jsou mimořádně důležité pro to, jak naše průmyslová politika bude vypadat zítra. Děkuji, pane komisaři, jak jste zaznamenal, byla to opravdu živoucí debata. Já děkuji, že jste měl ten čas k dispozici, abyste zareagoval na ty dotazy, které zajímaly kolegy. Jak vidíte, naši členové výboru mají opravdu zájem o jednotný digitální trh a doufám, že to zazní i na radě, mít tu rovná pravidla a aby to byl opravdový jednotný digitální trh, aby se vše po, pohlo vpřed v rámci spolu rozhodování. Kolegové, za malou chviličku přistoupíme k hlasování. Does everybody have the cards? Máme všichni hlasovací karty, hlasovací seznam. Máme hlasovací seznam, můžeme začít. Robert? Andreas ještě není připraven. Okay, Andreas is ready? Tak, Sabin, Andreas. Fine. Do, then we start. Můžeme začít. Hlasujeme o stanovisku o vnějším dopadu evropských obchodních politik o soukromě mých veřejných iniciativách v zemích mimo Evropskou unii. Spravodajkou je Dita Charanzová. Eh, chcete k tomu něco dodat? Dobrá. Takže přejdeme rovnou k hlasování. Odstavec 1.1. Ano? Ne? Kdo se zdržel? Zamítá se. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. Kompromisní návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 1. 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Jedna nový, návrh 10 pro, proti zdrželi se, Chváleno. 1 nový 11 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Prověříme. Odstavec 1 nový 1. Všichni? Konec hlasování schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromisní návrh 2 proti, zdrželi se, schváleno. Nyní Devatenáctka pro, proti, strželi se, zamítá se. 20 e, pro, proti, strželi se, schváleno. 21 pro, proti, strželi se, zamítá se. 22 e, pro, proti, strželi se, zamítá se, schváleno tedy. 23 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 24 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 30, odpovídající část dodatek pro, proti, zdrželi se, zamítá se, ověříme, zahajuji elektronické hlasování, konec, zamítá se. 32 pro, 31 pro, proti, drželi se, zamítá se. 32 pro, proti, drželi se, zamítá se. 33 pro, proti, drželi se, schváleno. 34 pro, proti, Drželi se. Prověříme. 34. Konec. Zamítá se. 35. Pro. Proti. Drželi se. Zamítá se. 36. Pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 37 s ústním pozměňovacím návrhem e, Dity Charanzové. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme. Prověříme 37 s ústním pozměňovacím návrhem, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 16, 16, čili zamítá se. 38. Pro, proti, drželi se, zamítá se. 41 pro, proti, drželi se. Zamítá se 30, po 41 pro, tedy 39, pardon. 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 42. Aha, takže 40 odpadá, pardon. 41 se stahuje. 43 tedy. Pro, proti, strželi se. Schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 45 pro, proti, strželi se. Schváleno. 46 pro, proti, protože se zamítá se. A teď hlasujeme o návrhu stanoviska v smyslu změn jmenovité hlasování. Hlasujeme. Konec. A stanovisko je schváleno. Blahopřejeme zpravodajce, čili dítě. Máme tu již hosty? In a few minutes, when I... pár minut, až dorazí naši hosté, bude následovat veřejné slyšení o zprávě z vlastního podnětu, o e, evropské hospodářské e, zóně s Švýcarskem. Okay, in, in a few seconds. Že za pár vteřin začneme. Zahájíme veřejné slyšení o zprávě z vlastního podnětu. A zpravodajem je Andreas Schwab. Takže vítám naše hosty, jsou tu všichni. Vítám Roberta Bacaretyho, vyslance Švýcarské konfederace v Evropské unii, paní Bergis, ale Stolter, veslankyni Islandu v Evropské unii, Kriste Tovl, profesor a ředitel programu ELM Evropského a mezinárodního práva v Univerzitě Leidenu, Kristin Schreiber, která vede direktorát pro jednotný trh DG Growth. A dáme slovo Janu Dolmanovi za EKR. Vy předsedáte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 Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Děkuji, pane kolego Dormane. Já jsem nejenom zpravodajem ve výboru IMCO, ale také eh, členem eh, delegace pro Švýcarsko, Norsko, eh, Island a neevropský hospodářský prostor. My jsme v výboru IMCO debatovali o návrhu této zprávy a de facto se orientujeme eh, podle eh, zprávy pana Časkovského, našeho bývalého kolegu, nyní eh, polského ministra, napsal již před pěti lety. Důležité to je nejenom od té doby, co byla vydána zpráva k Single Market Governance, a jde tedy o to, abychom zajistili to, aby ta pravidla, na níž jsme se v Evropě shodli, a které znamenají e, vysokou míru hospodářského růstu e, pro EU a Evropský hospodářský prostor, abychom e, tato, tyto, tato pravidla jednoduše a prostě spolu prosazovali. A pokud nebudeme jednotní, pak tedy eh, společný trh bude trpět. Proto jsme také v našem výboru posílili v posledních letech boj za to, aby eh, se eh, toto v Evropské unii prosazovalo. Ale znamená to také, že tu svou sílu musíme také přenášet do spolupráce se sousedními zeměmi. Já jsem velice rád, že paní kolegyně Sandr z výboru pro zaměstnanost eh, sepsala stanovisko a myslím si, že dnes bychom měli eh, v slyšení se pobavit o všech těch prvcích, které do toho patří a také eh, se pobavit o výzvách oblasti obchodu, před nimiž ještě stojíme a možná, že, že eh, členské země eh, v minulosti eh, nabízely sousedům lepší nabídky, ale každopádně nemůžeme v žádném případě jednostranně situaci zlepšovat, nejbrž je třeba byla dodržena rovnováha mezi Evropou a spolupracujícími zeměmi, eh, tak jako byla. Proto eh, já se velice těším na eh, toto slyšení. Děkuji vám. Děkuji, Andrési. a nyní bych ráda ještě jednou přivítala naše hosty a přímo předala slovo velvyslanci Robertu Balceretimu, který je velvyslancem Švédské konfederace u Evropské unie. Madame la présidente, monsieur le... Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci a poslankyně, jak eh, zdůrazňuje tato zpráva, tak vztahy mezi Evropskou unii a Švýcarskem jsou dlouhodobé, stále a intenzivní. Sdílíme eh, stejnou kulturu, pak víme, že tři evropské jazyky, těmi se hovoří ve Švýcarsku, a podporujeme stejné hodnotu, hodnoty demokracii, eh, právní stát a, a lidská práva. To se samozřejmě odráží i ve velmi dobré eh, spolupráci v bezpečnostní a zahraniční politice i v oblasti rozvoje. Švýcarsko se účastní vypracovávání rozhodnutí v oblasti přestěhovalectví a vnitřní bezpečnosti prostředním asociačních eh, dohod k Schengenu a Dublinu. Tyto dohody o spolupráce mají obzvláštní význam vzhledem k současné mezinárodní situaci. Představují společný základ. Ovšem, eh, vztahy mezi Švýcarskem a Evropskou unii se také zakládají na zájemných zájmech a jedním z nich je společ, eh, hospodářská prosperita. A ta eh, samozřejmě vychází z velmi intenzivního obchodu, který je ilustrován i čísly. Švýcarsko je čtvrtý nejvýznamnější partner Evropské unie, je tu miliarda eh, eh, obchodu každý pracovní den na 44 eh, miliard ve, produktů jde do Evropské unie. Jsme druhý nejvýznamnější partner Evropské unie po, po Spojených státech, pokud jde o export služeb. Je ta hodnota globálního Eh, obchodu je přes 500 milionů denně a eh, je to z toho 45 eh, milionů ve prospěch Evropské unie. Takže to jsou úsilná čísla a Švýcarsko je také druhý nejvýznamnější investor v Evropské unii, přičemž přímé investice překračují 40, 430 miliard euro za rok 2013 a je to také druhý nejvýznamnější cíl evropských investic, investic eh, tato hodnota přesahuje 600 eh, miliard eur. Takže to ukazuje intenzivní ekonomické eh, vztahy, což odráží i více než 240 tisíc příhraničních osob, které pracují v, přes hranice v Evropské unii. V podstatě je to v podstatě des, to představuje, Švýcaři představují 10% eh, všech eh, Evropanů z jiného než států Evropské unie, kteří eh, pracují v, členském, v členských státech Evropské unie. Tyto, tato výměna a tyto toky jsou usnadněny bilaterálními dohodami, kterých je 120, z nich 20 velmi významných. A tyto dohody nám pomáhají organizovat vzájemný přístup k trhům a spolupracovat v mnoha různých oblastech. Je nutno zdůraznit, že přístup Švýcarska a Evropské unie k vlastním k, k trhům je částečný, protože e, ne všechny pravidla e, volného pohybu platí pro Švýcarsko jako pro ostatní e, čl, jako pro členské státy Evropské unie. Proto máme zatím sektorový přístup, který prokázal svůj úspěch my ho chceme prohlubovat vzhledem tomu, že nový, nové dohody přístupu, kterým jsou možné pouze eh, při vyřešení eh, některých otázek prostřednictvím rámcové smlouvy. Švýcarsko, Evropská unie od roku 2014, od května, eh, diskutují o institučních otázkách, o otázkách přístupu na trh, které by vyřešily otázky vývoje práva, interpretace a kontroly realizace dohod. A e, chci v této souvislosti zdůraznit poslanci a poslankyně, že e, tato e, dojednávaná smlouva představuje velmi významný krok a je zásadní, abychom nalezli vyvážené řešení, abychom vzali v potaz jak potřeby Evropské unie zajistit homogenitu evropského eh, práva a dobrého fungování vnitřního trhu a na straně druhé nutnost uhájit eh, svrchovanost Švýcarska jakožto nečlenského státu Evropské unie. Jinak nemůže mít tato dohoda žádnou podporu mezi švýcarskou eh, veřejností a ve švýcarském parlamentu. Proto si to vyžádá určitý čas. A pokračuje vyjednávání nových dohod v oblasti elektřiny, zdraví, výměny kvót emisí CO2 a programu kreativní Evropy v oblasti kultury. To jsou čtyři oblasti, kde existuje velmi výrazný eh, zájem o zlepšení spolupráce. To platí také pro oblast finančních služeb, kde první průzkumné kontakty již byly navázány. A Eh, tyto nové dohody představují integrální součást posílení a prohloubení bilaterálních vztahů. Konečně velmi významný aspekt našich vztahů je volný pohyb osob, eh, a to ve světle eh, čísel, která jsem citoval. 2. 9. dubna 2014 se Švýcarsko vyjádřilo ve prospěch, v referendu ve prospěch určitého omezení přistěhovalectví a to musíme vnímat ve světle výrazného nárůstu přistěhovalectví eh, od chvíle, kdy vstoupili v platnost dohody o volném pohybu. Eh, máme 800, eh, od 830 tisíc jsme se v roce 2002 jsme se nyní dostali na více než milion přistěhovalců takže toto může mít samozřejmě určité dopady na dohody o volném pohybu. Přijali jsme určité eh, kroky eh, při přípravě nového zákonu, budeme mít mandát vyjednávání s Evropskou unii a připrav, připravíme určité eh, dodatečné kroky na interní úrovni. Tento návrh na zákona, který byl předložen k konzultaci, znamená, že ve vztahu k občanům Evropské unie všechno bude stále řešeno v rámci bilaterálních dohod s Evropskou unii. Tyto prvky eh, byly eh, nadneseny ve, přisetkání s panem Junkrem a paní Somarugou, eh, kdy bylo rozhodnuto zahájit intenzivní konzultace o této otázce. Pokud jde o, recipro, o vzájemný přístup k našim trhům, tak půjdeme, eh, tak bych se rád se s vámi podělil o některé postřehy. Je důležité, abychom eh, společně eh, jednali o volném pohybu osob, ať už se to týká té dohody samotné nebo dalších opatření, které by Švýcarsku lepou umožnili zvládat přistěhovalecí, zvláště proto, že to představuje ústřední prvek vztahu mezi Švýcarskem a Evropskou unii. Nemůžeme si dovolit nevěnovat otázce volného pohybu zvýšenou pozornost. Tato eh, dohoda stále platí a Švýcarsko nadále respektuje všechny své závazky, které z této dohody vyplývají. Obecně řečeno je eh, stěžejný, abychom měli dlouhodobou vizi našich vztahů, abychom se eh, nenechali svazovat řešením pouze jednoho aspektu našich vztahů. Je důležité, abychom otázku volného pohybu nepovaž, ne, nevnímali v izolovaně, ale v kontextu eh, globálnější eh, strategie v oblasti mnoha společných zájmů. Prohlubování našich vztahů jde rozhodně cestou eh, rámcové dohody o našich mezinstitučních vztazích. Bez těchto prvků by bylo těžké vysvětlit švýcarské veřejnosti a parlamentu některé aspekty zlepšování tohoto rámce já vám tímto děkuji za pozornost a rád odpovím na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji. Pane vyslance, za eh, tak eh, jasné a otevřené upřímné vyjádření za švýcarskou konfederaci, a tož se otevření konstruktivním řešením. A nyní dostane slovo Bergis Elesdotter, eh, vyslanec Islandu v Evropské unii. Pokud byste mohl každý eh, z řečník využít zhruba deseti minut řečnického času. Je to v pořádku? Paní vyslanky. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Já bych na úvod chtěla poděkovat výboru za pozvánku, abych pohovořila za eh, Lichtensteinsko, Norsko a Island. Myslím si, že vytvoření Evropské unie již od vytvoření dohody o Evropském hospodářském prostoru před několika desítkami lety bylo jednou z hlavních událostí Evropy. Víme, že to probíhá důležitý legislativní proces a snažíte se o podporu evropského růstu a mm, zejména budování interního e, trhu je důležité a než se zaměřím tedy na konkrétní témata, která se objevují v návrhu zprávy, ráda bych na úvod řekla, že státy EEF souhlasí s obecným zhodnocením této dohody. Je zhodnocena jako solidní, dobře fungující dohoda a zajišťuje integritu jednotného trhu a také z dlouhodobého hlediska ta dohoda splnila svůj hlavní cíl, tedy rozšířit evropský jednotný trh také na státy EFA a, a další účastníci se státy. E, rovná práva pro občany, pro podniky Evropského hospodářského prostoru byly zajištěny. A to je zejména důležité, pokud zvážíme veškerý vývoj, ke kterému dochází v Evropě, a to nejen v Evropské unii za několik posledních desítek let. Jak je zdůrazněno v této zprávě, tento rozšířený jednotný trh je naprosto klíčový pro růst Evropy. Státy tohoto seskupení tedy vítají tento přístup a toto zaměření v novém legislativním cyklu a těšíme se tedy na další rozvoj tohoto jednotného trhu. Také bych chtěla zmínit, že naprosto s velkým zájmem následujeme jednání mezi EU a USA ohledně transatlantické dohodě a partnerství Myslím si, že je velice důležité navýšit regulační spolupráci mezi Evropskou unii a Spojenými státy a tedy prostřednictvím dohody e, TTIP by mohlo do určité míry mít dopad e, na fungování zde v EU. Samozřejmě, že nesmíme brát všechno jako zaručené. Je důležité nadále pracovat, politicky se zavaž, e, zavazovat a snažit se o další rozvoj. Středobodem návrhu zprávy je počet eh, právních aktů, které jsou, které jsou tedy mm, soustředěny v tomto dokumentu. Konkrétně odstavec 6, který se týká této věci. Takže to, co se často nazývá jako taková slepá ulička, která nebyla řešena v dlouhých, v několika posledních letech, to je opravdu eh, důležité vyřešit, protože to mělo velké dopady. Je důležité vylepšit určité interní postupy, co se týče schvalování i určitých pravidel, jako to bylo navrženo například v říjnu loňského roku. Samozřejmě, eh, že Máme i určité eh, dvoustranné dohody mezi konkrétními státy EEF, EFTA a myslím si, že eh, nebo například jsme zaznamenali, že ten krok, eh, ta rychlost při zpracování nového AKI byla navýšena a do té naší dohody bylo zapracováno přes 200 legislativních textů, což je tedy z toho každoročního srovnání nejvyšší počet a tato Eh, dobrá rychlost, řekněme, pokračuje i v tomto roce a vede k snižování počtu těch nedořešených legislativních aktů. A tímto se pomohlo vyřešit právě i tu komplikovanou, zablokovanou situaci ve srovnání s loňským rokem. Nicméně, když hodnotíme tyto údaje, tak je nutné si uvědomit, že právě toto to zablokování je bohužel stále, eh, stále panuje. A i když se eh, samozřejmě, že přípravy z naší strany začaly ještě dlouho předtím, než nový právní akt byl schválen, nicméně to schválení k tomu nemůže dojít, pokud nebude tedy formální akt schválen z té evropské strany a neměly by tu být předloženy nějaké změny na poslední chvíli ze strany Rady nebo Evropského parlamentu. A pokud mi ještě dovolíte, členství eh, v EEF není to samé jako členství v EU. Samozřejmě záleží na individuálním zvážení každého státu protože i samotná struktura eh, těchto seskupení je odlišná a eh, Samozřejmě každý, člen, každý stát řádně zváží předtím, než se připojí do příslušné skupiny. Máme tu argumenty z odstavce 7 návrhu zprávy. Tady se hovoří o čím dál vyšší míře nezbytnosti se adaptovat na určité podmínky. Nicméně nevím, zda by naši výrobci eh, mohli eh, vynaslechnout takovýmto požadavkům doufám, kdyby i toto bylo z vaší strany opět zváženo. A myslím si, že je důležité si uvědomit, že ve velké většině případů evropské legislativní texty tam bývají zapracovány bez nějakého eh, většího zvážení. Technická adaptace by ale mohla být zapotřeby to, abychom se mohli lépe účastnit na tom jednotném trhu. V podstatě se jedná o takové menší podrobnosti, které nemají nějaký zásadní dopad a rozhodně nevedou k fragmentaci jednotného trhu. Nicméně tyto adaptace mohou být někdy vyžadovány Eh, v případě, kdy se to pokrývá určitých politických oblastí, které částečně mohou být i mimo eh, působnost této dohody. Ano, máme tu samozřejmě i eh, Lisabonskou smlouvu, která, řekněme, situaci do určité míry trošku stížila pro naši stranu. Nicméně mělo by být zdůrazněno, že se to týká pouze u omezeného množství těch právních aktů, kde máme odlišné náhledy na věc podstatě souhlasíme o, s tím zhodnocením, že tedy je to velice relevantní akt. Je tedy třeba zajistit to, že se budeme účastnit na všech e, společných e, iniciativách a myslím si, že pouze prostřednictvím sloučeného úsilí čla, e, státu Evropské unie a EF, EFTA, Um, se nám podaří dosáhnout eh, dobrých výsledků. A proto potřebujeme rovnovážné a flexibilní řešení. Eh, co se týče eh, finančních dohod po setkání našich ministrů v loňském roce se nyní snažíme Eh, dojít k nějakým závěrům, co se týče i finanční supervize. Je to další případ eh, spolupráce, mohu uvést energetický balíček. To je také velkou institucionální výzvou, je to oblast, která je velice důležitá a zajímá eh, jak státy EU, tak naše státy. A pak je tu oblast telekomunikací, kde zase naše státy a jejich příslušné regulační orgány si přejí zachovat zájmy všech eh, příslušných podniků při působení na evropském trhu. Takže to jsou všechno důležité oblasti, které byly důležité v posledních dvou desítkách let a myslím si, že nyní bychom se měli snažit vzájemně přijatelná řešení. Naše státy jsou přesvědčeny, že tomu tak bude tedy i v budoucnosti a žádáme Evropský parlament, aby v tomto řádně vykonával svoji roli. Děkuji paní velvyslankyně, jsem zejména ráda, že jste se snažila tady podstatně přispět k tomu um, od eh, rozmělnění té zablokované situace a nyní bych chtěla u nás přivítat paní doktorku Kristu Tobler, která k nám přijíždí z univerzity v Leidenu. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair, Mr. Rapporteur, honorable members of the Parliament. Poslanci a poslankyně, Dovolte mi, jakožto akademice, která se dívá na váš návrh usnesení, připomenout, že vnitřní trh je samozřejmě v první řadě vnitřním projektem Evropské unie a jeho dotažení je dlouhodobou výzvou, jeho implementace je rovněž výzva i uvnitř Evropské unie, když se však podíváte eh, na jeho vnější dimenzi. Tak tu máme jednu výzvu navíc a to aktualizaci eh, AKI. Měla by tu být eh, prezentace PowerPointová, ale já ji bohužel na obrazovkách nevidím. Mám to ignorovat a pokračovat, takže v zájmu úspory času budu pokračovat. Když eh, přihledneme k té externí dimenzi, tak um, ehm, musíme si připustit, že jsou různé Eh, aspekty rozšiřování této dimenze na nečlenské státy. Když se podíváme na EEA, eh, například na jedné straně a Švýcarsko na straně druhé, tak chci zdůraznit, že to je jiný druh rozšíření. Máme tu plně rozšíření čtyř eh, svobod, protože je to vlastně plné přidružovací právo, když se podíváme na evropský hospodářský prostor, Ovšem, švýcarské dohody, dohody se Švýcarskem jsou, eh, jak už bylo řečeno, spíše sektorové, zahrnují tři ze čtyřech svobod a pouze částečně nikoli v plně. V příloze eh, pozičního dokumentu máte tabulku, z níž vyplývá eh, rozvoj bilaterálních dohod a můžete tam vidět různé balíčky, které máme. Tři svobody pouze částečně. Třetím příklad je Turecko kde je volný pohyb eh, zboží a částečně celní unie. A tyto rozdíly pak představují také rozdíl z hlediska překážek, které se vyskytují v tomto kontextu. Takže když se podíváte na AKI EEA, tak aktualizace, interpretace, aplikace jsou tedy ty konkrétní eh, otázky, včetně otázky aktualizace AKI. K tomu jsou jasné eh, postupy a rozhodnutí společného výboru. Kromě toho jsou to další paralelní otázky. Existují eh, jasná pravidla v rámci členských států, aplikace, soudy, eh, včetně postupu. A k tomu chci dodat, že jsem byla nedávno informovaná, že eh, poslední vývoj je takový, že dochází k rostoucí vůli i nejvyšších soudů odkazovat případy k soudu EFTA. Když se podíváme na Švýcarsko, tak tam jsou podobné výzvy. Aktualizace, implementace, interpretace, aplikace práva, ale v, v daleko heterogenějším právním rámci, protože tam se to e, reguluje jinak v různých dohodách, takže ty výzvy pak záleží na e, kontextu. To je zmíněno ve vašem návrhu usnesení kdy se hovoří o institučním rámci, který se momentálně projednává. Když se potom podíváte na věcnou stránku této věci, chci zdůraznit, že plná implementace vnitřního trhu není v tomto kontextu možná, a to z důvodu, které jsme již slyšeli. To je, že nemáme plné rozšíření interní, vnitřního trhu. A já samozřejmě já hovořím svobodně, protože hovořím trochu zvnějšku, že myslím, že by bylo dobré, abyste to vzali v potaz a abyste řekli jasněji, že e, e Evropský hospodářský e, prostor a Švýcarsko v tomto směru nejsou totožné. Není tu plné rozšíření trhu, což má dopady na diskuzi. Bylo by užitečné. V komunikacích se Švýcarskem by bylo pro Evropskou unii e, užitečné, kdybychom nezúrazňovali ten úplný trh, plný trh, když hovoříme o té iniciativě eh, týkající se přistěhovalectví, eh, kde rozhodla eh, hlasující populace švýcarská řešit přistěhovalectví nezávisle, mít určité stropy a kvóty a uspůsobit tomu mezinárodní dohody. Tohle je evidentně nekompatibilní s dohodou o volném pohybu osob což je dohoda, která je e, součástí toho e, bilaterálního balíčku. Z právního hlediska reakce ze strany Evropské unie na toto hlasování, které odkazují na nerozdílnost vnitřního trhu, nedělitelnost vnitřního trhu, jakože když se říká, že vnitřní trh není prostě švýcarský sír, nemohou v něm být nějaké žádné díry, nebo návrh, návrh názvu našeho usnesení, kterým také naznačuje, že plná implementace vnitřního trhu se týká i Švýcarska. Já myslím, že to není užitečné, nebude to správně pochopeno druhou stranou. Spíše bych vás chtěla nabádat, abyste... Děkuji, už to tu vidíme. Ale nepohybuje se to, nepo... neobrací se stránky. Hm. No, takže bych eh, chtěla spíš, abyste uznali, že sektorové dohody neumožňují eh, plný systém vnitřního eh, trhu, trhu s tím, že vy máte velmi užitečnou formulaci, kdy říkáte, že volný pohyb osob byl vždy součástí předběžných eh, podmínek bilaterálního přístupu. Ale můžeme si udělat otázník u toho slova always protože samozřejmě svobodný, čili že to je, to je vždy opravdu, protože eh, svobo, svob, volný pohyb osob neexistuje od jak živa. A nebo eh, můžeme se podívat na ten dopis Lady Ashnové, která tehdy zdůrazňovala eh, význam toho, této zásady pro Evropskou unii. A dovolte mi ještě doplnit dva další body. Ve vašem návrhu usnesení rozlišujete mezi volným pohybem na straně jedné a přistěhovalectvím na straně druhé. Přistěhovalectví ze třetích zemí a volný pohyb v rámci Evropské unie. Což je rozlišení založené na evropském právu. Jeden, jedna vychází z oblasti vnitřního trhu a druhá z oblasti spravedlnosti a vnitra. Ale toto rozlišení příliš nepomáhá v komunikaci se Švýcarskem, protože tam je těžké eh, ten rozdíl mezi tím pochopit. A samozřejmě si pak mohou stěžovat ty lidé, kteří hlasovali ve prospěch té iniciativy na příliš mno, velkou, eh, velké přistěhovalecí, ať už odkudkoliv. Takže eh, bylo by možná dobré tohle příliš nezúrazňovat. Ve Švýcarsku z nedávné doby jsme byli svědkem toho, že eh, přední politické strany podporovali, ba přímo žádali, aby nejenom stát, ale i firmy již nyní používali národní preferenci. To je něco, čeho se můžete chytit, protože to je evidentní porušení dohody, dokonce i podle stávajícího znění. Je tu jasná, eh, jasný článek, který říká, že i firmy jsou zavázány tím, že kdykoliv je nějaký článek v té smlouvě, který jde proti dohodě, tak je neplatný. Takže když se podíváte na evropský hospodářský prostor, máme jasný rámec, jasný výklad. Ehm, pokud přihlédneme k, té, k tomu rámci švýcarskému, tak je to komplexnější. A tudíž i ty výzvy ve vztahu ke Švýcarsku jsou na komplexnější úrovni. V nadpisu vašeho usnesení by bylo dobré naznačit rozdíl mezi plnou integrací do vnitřního trhu Evropské unie a částečnou integrací ze strany Švýcarska. a neměli bych v té příliš zdůrazňovat ten rozdíl mezi volným pohybem a přistěhovalectvím. A mohli byste tam dát ten apel na zrušení národních preferencí. Děkuji vám, paní profesorko, za velice zajímavé rady. Jenom bych se ráda chtěla rychle vyjádřit k dvěma věcem. Toto je sněmovna, takže těžko nám můžete říct, že eh, tu nedebatujeme. A ano, proběhla i rozsáhlá debata uvnitř Evropské unie ohledně migraci, o volnosti pohybu. Ten problém řeší každý členský stát, kdy jsou tam tedy občané z jiných eh, členských států i z jiných zemích Myslím si, že tady by to nefungovalo říct, že tedy ve Švýcarsku jsme odstranili ty rozdíly mezi občany Evropské unie nebo migranty z třetích zemí, protože stejná debata probíhá i u nás a tady jsme jasně rázní v tom, že je tu volná svoboda pohybu, jenom prostě se omlouvám, to je taková spontánní připomínka. A nyní budeme pokračovat a máme tu Kristin Schreiber. Vítáme vás v jiné funkci v našem výboru. Vy jste nyní ředitelkou zprávy jednotného trhu DG Grow a máte 10 minut, prosím. Děkuji paní předsedkyně Ana Marie, vážení kolegové, velvyslanci dámy a pánové. Takže jako poslední z těch čtyř řečníků se pokusím nezopakovat, když to, co tu zaznělo. Máme tu tedy návrh zprávy pana Švába, tomu bych chtěla poděkovat a také závěry komise z prosince loňského roku. To nám umožňuje přehled tedy o vztazích mezi EU a zemí Evropského prostoru a také příslušný dopad na Evropský jednotný trh. Takže když se podíváme na nadpis těch závěrů Rady o tom homogenním rozšířením rozšířeném jednotném eh, trhu, tak si myslím, že je to velice příslušné a zdůrazňují se tu ta dvě adjektiva, které určují právě i ten eh, charakter našich vztahů. To znamená, rozšířili jsme ten prostor na země mimo EU a je to jednotný trh, který má být homogenní. A ještě tedy k některým charakteristikám vnitřního trhu, než se budu věnovat dalším specifičnostem vztahu mezi EU a EES. Takže když hovoříme o tom rozšířeném vnitřním trhu, tak v první řadě, a to si myslím, že bylo tady dobře objasněno, že tu máme tedy dohodu, která vstoupila v platnost před více než 20 lety a mnozí akademici to eh, v podstatě považuji za takový první hlavní dokument. Důležitý je fakt, ale že v mezidobě už jsme tu měli eh, několik stovek různých směrnic nebo právních textů, které se odkazují na otázky vnitřního trhu. To znamená, že nyní eh, islandské nebo norské podniky tady mohou působit stejné jako jakékoliv jiné podniky ze zemí EU, prostě jsou to partnerské země. Švýcarsko netvoří součást EHS, nicméně tvoří důležitou součást našeho trhu. Jak jsme tady zaznamenali, máme s nimi více než 100 bilaterálních dohod a, a je to také důležitá země, které se účastní na té multilaterální oblasti. Máme tu tedy i tu o, o, klíčovou otázku homogeničnosti trhu. A já bych chtěla pohovořit také i o zkušenosti. Pode mě spadá otázka takzvané governance toho jednotného trhu. To znamená, musíme dohlížet na to, abychom naplnili ten plný potenciál, který potřebují naše podniky a ve prospěch zase našich občanů. To znamená, přejeme si mít opravdu zacílené záměry při naše práci a přejeme si zajistit řádné eh, provádění evropských politik. Je třeba mít také i postupy pro porušování v případě, že členské státy nevhodným způsobem transponují legislativu a mohu říci, že těchto případů je čím dál méně v poslední době. Nicméně je důležité to tak dělat, nejen protože komise k tomu má právní povinnost, ale musíme také vysvětlit, vysílat jasné sdělení, že jsou stejná pravidla pro všechny a že to nejsou prázdné slova. A bez pochyby se velice snažíme vyhýbat takovým situacím, kdy už se zavede i příslušné řízení pro porušování. A proto provádíme neustálý dialog s členskými státy, poskytujeme jim určité poradenství v těch složitostech legislativních textů, Například hodně toho bylo ohledně té směrnici o službách a není to tak, takto složité téma těch veřejných zakázek a příslušné směrnici. V dnešní době máme celou řadu nástrojů, které můžeme používat proto, abychom zajistili, že občané jsou informováni o jejich právech, abychom postupovali rychle a pragmaticky a právě vyhýbali se tedy těm řízením pro porušováním a zároveň si přejeme, aby i členské státy se do tohoto procesu zaplňovaly. Máme určité portály, nejrůznější eh, systémy, jako třeba Solvit, a pak také takový pilotní uh, systém takového zjednodušeného postupu, který eh, to všech by nám mělo pomoci v této naší funkci. Pak připravujeme i takové určité srovnávací tabulky, to je zase velice důležitý nástroj, který nám ukazuje, jak se postupuje v tom transpozičním procesu. Já myslím, nemusíme tady dále nějak více rozvíjet, proč je ta homogenita tak důležitá. Samozřejmě, že všechno se to zakládá na společných pravidlech, ale také na vzájemné důvěře a když eh, se zaměřím na situaci, týkající se um, zemí eh, z eh, Evropského hospodářského prostoru, tak tady došlo eh, k podstatnému vývoji za posledních několika letech. Je také i zde důležité zajistit tu homogenitu a chtěla bych říci, že spolupracujeme s příslušnými orgány a požadujeme zase, aby i jejich příslušné orgány postupovaly stejně jako my. Ono to ve většině případů funguje dobře, ale stále je tu ještě prostor pro zlepšení. Ještě bych chtěla zmínit ty potíže s transpozicí a ty srovnávací tabulky tady eh, stále ještě ne všechny ty legislativní texty byly řádně transponovány nebo třeba jenom částečně. A podle našeho názoru právě je na straně eh, zemí EEF, eh, e aby tedy um, oni Eh, se chopili díla a situaci vylepšili, protože jsme si stanovali jako cíl těch nevyřešených záležitostí 1%, ale některé země eh, to číslo převyšují 2 až 3%, jako třeba v případu Islandu. A mm, nyní tu máme takový deficit 0,3%, eh, naším cílem bylo 1% a máme tedy jenom jedno, jednu zemi, která mm, je níže pod tímto cílem 0,4%. To znamená, Island by v tomto mohl pokročit ještě více celá řada tedy a těch právních aktů ještě čeká do zapracování do té komplexní dohody. Ono je to hodně složité, jsou tam zapojené institucionální aspekty, ústavní a podobně. Jenom abych tady popsala situaci. A teď ještě uh, o stavu té eh, malé územní dimenze, třeba země jako San Marino, myslím si, že je důležité zmínit, že eh, jednání o asociační dohodě s nimi již bylo eh, zahájeno, to je velice důležité, že už jsme v této fázi, nicméně ta dohoda by měla pokrývat překlenovací a institucionální aspekty a myslím si, že by tam měl být obsažen také zase i ten mechanismus pro řešení sporu a aspekty týkající se prosazování a kontroly interní trh, pokud se rozšíří i na tyto země, tak budeme mít tedy prostředky a záruky, abychom zajistili tu homogenitu, eh, a e, všechny ty cíle, které si tedy přejeme. A na závěr o Švýcarsku. Všichni si uvědomujeme, že ta situace není jednoduchá. Po událostech z února tohoto roku všichni jsme si četli o tom, jak je nyní tvrdý postoj EU vůči e, Švýcarsku, objevily se nejrůznější názory, které chtěly nějakým způsobem poškodit e, nebo řekněme potrestat Švýcarsko země, co se týče znemožení přístupu na vnitřní trh. Nicméně naše instituce e, vítají tady tu zprávu pana Švába. Švýcarsko i nadále je důležitým partnerem a nyní je tu vzájemný zájem prohlubovat eh, tento vývoj. Nejsme proti, aby i v dalších oblastech se Švýcarsko účastnilo na vnitřním trhu. Nicméně, a to je důležité, je třeba plnit to, že společná práva znamenají i společné povinnosti. Jsou tu určité principy, které prostě eh, nejsou vyjednávatelné. Je třeba je uplatňovat. Obě strany dohody je musí uplatňovat. Když si vezmeme příklad z fotbalu, tak eh, prostě jednoduše nemůžete říci, my chceme hrát šampionát ve fotbale s vámi, ale nelíbí se nám vaše pravidla pro offside, anebo prostě chceme hrát s 12 členy místo z 11 hráči. Prostě tak nějak, eh, že je třeba eh, uplatňovat stejná pravidla pro všechny. No asi vás nepřekvapím, když řekneme, že i nadále budeme řídit principy, které platí od závěru Rady 2008, zopakované v letech 2010, 11 a 14, tedy že zaručíme přístup na vnitřní trh, prokud se tedy splní ta institucionálně rámcová dohoda, která je tedy zásadní a proto tedy, aby se Švýcarsko nadále účastnilo na našem vnitřní trhu, který by se měl řídit tedy homogenitou a právní jistotou.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 Doufám, že tedy, eh, i když jednání tedy začalo, že bude úspěšně uzavřeno. A pak ještě poslední věc, volný pohyb osob. To je zase zásadní zakládající princip eh, vnitřního trhu. Měl pozitivní dopady na evropské hospodářství, ale také na švýcarskou ekonomiku a veřejné finance. Ten volný pohyb, jak paní předsedkyně právě řekla, je to zásadní princip, který nemůže být spochybňován, protože v opačném eh, případě naprosto eh, podmiňuje vnitřní trh. Volný pohyb je jednu, jedním z těch hlavních výdobytků Evropské unie a jsem i středobodem našich vztahů se Švýcarskem, takže to hlasování eh, bylo velice problematické a my samozřejmě respektujeme přímou demokracii Švýcarska, nicméně zase nemůže Švýcarsko nerespektovat mezinárodní povinnosti a proto průběhu loňského roku několikrát komise i na vysoké úrovni řekla, že tu není prostor pro eh, činění kompromisu ohledně těch základních eh, hodnot a principů. Nicméně my doufáme, že se nalezne řešení ještě před tou tříletou lhutou a za to tedy švýcarská ústava umožní. Takže na závěr tady bylo záměrem identifikovat překážky, co se týče plné implementace vnitřního trhu u těch zemí EFTA 3 plus Švýcarsko. Přejeme si plnou implementaci vnitřního trhu, aby byla platná prostřednictvím platné dohody. Obecně se zdá, že, je to tedy, že to funguje dobře, ale je tu ještě prostor pro vylepšení. U Švýcarska ale to bude pouze částečná účast, co se týče určité části, určitého spektra těch vnitřních politik oblasti, je tu nějakých 100 eh, dohod, například u služeb, ty nejsou pokryty tou překlenovací dohod. I když ta dohoda o volném obchodu do určité doby umožňuje tedy eh, určit, pokrytí určitých oblastí a pak určité oblasti, na kterých se účastní Švýcarsko, tak, e, ne, na kterých se neúčastní, tak to je díky vlastně statutu samotných vztahů mezi námi a Švýcarskem. A pak vlastně e, ta neúčast Švýcarska na jiných oblastech e, také spočívá na těch podmínkách, které si stanovili oni, oni. Takže doufám, že se nám podaří dosáhnout po ukončení tohoto jednání homogenního trhu. Děkuji vám, Kristino, děkuji, že jste tak dobře popsala postoj Evropské unie, že s otevřenými um, náručí tady přijímáme tyto partnerské země a nyní bych otevřela uh, debatu pro ostatní kolegy a v první řadě paní Anna Sander, která je zpravodajkou výboru EMPL. Merci, madame la présidente, merci. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, že jste mě eh, přijali, pozvali na eh, zasedání výboru IMCO. Když jsem měla možnost se eh, setkat a hovořit s vaším zpravodajem Andresem Švábem. Já jsem eh, zpravodajkou ve výboru pro zaměstnanost sociální otázky. Máme stanovisko pro výbor IMCO na toto téma. A bylo mi velkým potěšením představit své stanovisko na výboru EMPL. Je to stanovisko které konstatuje tyto otázky a chce se eh, zaměřit na eh, aspekt zaměstnanosti a volnosti, eh, svobody pohybu. Řeknu to stručně, zaměřili jsme se na tyto body. Za prvé, význam Eh, zrušení všech překážek eh, přes hraniční a profesní mobility, a to jak ve vztahu ke Švýcarsku, tak i k ostatním zemím Evropského hospodářského prostoru. Dále bychom měli povzbuzovat země Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko ve zintenzivňování svého úsilí o transponování a respektování platné legislativy na vnitřním trhu a obzvlášť směrnice o uznávání profesních kvalifikací v případě Švýcarska. A poslední bod, o kterém se dnes nejvíc hovořilo, tedy když jsme se bavili s kolegy, a to se týká právě um, dopadu švýcarského referenda. Podle mého názoru, a připomínám, že je samozřejmě důležité respektovat vůli švýcarského lidu. Připomínám také, že vztahy mezi Švýcarskem a Evropskou unii jsou extrémně významné, eh, mají dlouhou historii, jsou to silné vztahy, důležité pro eh, obě strany. Ale přesto žádáme, aby Evropská unie byla neústupná, pokud jde o základní prvek, a to je volný pohyb osob. Konkrétněji, Eh, zdůrazňuji ratifikaci protokolu o rozšíření LCP na Chorvatsko, tedy volného pohybu osob. Dále v Švýcarsku splnilo eh, všechny podmínky nezbytné k účasti programu Erasmus a dále nutnost stanovení určitých eh, podmínek privilegovaného přístupu pro pracovníky a podniky z Evropské unie. Musím říct, že diskuze kolegů eh, z nich vyplynulo to, abychom opravdu trvali na zachovávání zásady volného pohybu eh, pracujících. A vy jste to připomněl, je to 280 tisíc osob, které každodenně přechází hranice a které, které eh, za účelem práce. Omlouvám se, ale budu muset odejít, takže ne, neuslyším zbytek diskuze. Děkuji. Dám slovo Marie Grapín, která je stínovou zpravodajkou za skupinu socialistů a demokratů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní ředitelce Kristin Schweber, která vysvětlila postoj komise. Myslím, že i pozice parlamentu jde stejným směrem. A e, pan e, velvyslanec tady e, prezentoval velmi jasné podklady i číselné, které jak si vystihují význam vztahu se Švýcarskem a význam aplikace dohod o rovných vztazích mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Protože samozřejmě s uplatňování těchto dohod má přínos nejenom Evropská unie, ale i Švýcarsko. Jsou eh, lidé, kteří nakoupili technologie v hodnotě milionů švýcarských eh, franků, ale pak bylo eh, těžké se tam dostat, protože potřebovali víza. Takže napravit tyto otázky je důležité. Nemyslím si, že je dobré, abychom hovořili o restrikcích omezení pohybu. Jinak byla jsem eh, přes, přes svě, eh, překvapena tím, co eh, jste tím, co to bylo řečeno, tedy za akademickou půdu, zdá se, že občané hodně věcí věcem nerozumí ve Švýcarsku. Myslíte si, že se před referendem švýcarským občanům opravdu výraz dobře vysvětlilo, že to je jejich přání omezit Eh, volný eh, pohyb bude mít i negativní eh, dopady? Protože je jasné, že i když chceme přístup k, k jakémukoliv produktu, včetně síra, potřebujeme samozřejmě, abychom měli rovný přístup z obou stran. A já si myslím a souhlasím tady s komisí, že nemůžeme se vzdát a ustoupit od nároku na volný pohyb osob a myslím si, že eh, eh, musíme trvat na té rovnosti obou stran, pokud jde o respektování všech těch více než sta dohod. Much Maria and now Nicola Danti. Děkuji, Nikola Danti. No, brevemente, mm, per ringraziare intanto... Jen velice stručně já bych rád poděkoval panu zpravodaji za návrh, který nám představil a a se zájmem jsem si poslechl další příspěvky, zejména ten od eh, paní zpravodajky výboru pro zaměstnanost a naší stínové zpravodajky. Myslím si, že je to důležité téma. Dotýká se nás hodně, jsou tu určité hraniční oblasti v našich zemích a to jsou takové citlivé uh, oblasti. Já pocházím ze země, kde každý, každodenně několik eh, desítek tisíc lidí pravidelně dojíždí za práci do Švýcarska. Samozřejmě, jakožto svrchovaný stát bychom měli respektovat rozhodnutí obyvatel svrchovaného státu, ale naopak zase oni musí respektovat naše interní pravidla, to dobře eh, řekla paní ředitelka pro vnitřní trh, to, co tedy Evropa dělá pro své příslušné země, aby mohli pokročit tímto směrem, aby se respektovaly závazky, které se stanovily a ke kterým se všichni přihlásili prostřednictvím svých institucí. A myslím, že to samé by mělo být učiněno i ve vztahu se Švýcarskem. Mě překvapily ty údaje z zprávy pana Švába, tedy že za posledních několik let došlo k určitému zpomalení transpozice evropských směrnic podstatě kráčíme zpět, nepokračujeme ku předu a to si myslím, že je krok eh, k zpět, který bychom neměli eh, činit. Zase jde to na úkor eh, nejrůznějších svobod, které tu máme v Evropě. Ovlivňuje to komer- obchodní vztahy, obchodní výměnu, která mezi námi existuje, mezi našimi zeměmi zejména tady mezi se zeměmi, se kterými máme historické rozhodující vztahu, tak jak je to zahrnuto tady v této zprávě, jako právě Švýcarsko, které bylo naprosto rozhodující v historii Evropy, je vlastně obklopeno zeměmi EU, takže je zřejmé, že toto téma je naprosto zásadní také eh, se obracím na zástupkyni komise, aby mi řekla, zda i toto téma je podrobeno opravdu konkrétními jednáními, aby se ten problém s volným pohybem vyřešil. Vždyť to je naprosto zásadní a mm, jak je to napsáno v té zprávě, myslím si, že tady bychom neměli činit další kroky zpět. Děkuji ještě předtím, než předám slovo našim hostům. Pokud eventuálně budou mít nějaké připomínky, tak ještě Andreas. Um, Chairwoman, I would like to ask uh, to all... Děkuji, paní předsedající. Eh, já bych měl stručnou otázku na všechny. A ve eh, na paní Tobler, která eh, tady před pěti lety už byla jako odbornice. A pomohla nám hodně. A navázal bych na paní Schreiber. Jestliže ta logika, kterou si přejete, paní Toblerová, aby totiž eh, svobodný pohyb měl eh, být eh, spojen nikoli s svobodou pohybu na společném trhu, ale bylo by to být na bilaterální úrovni, hm, tak to potom znamená změnu. Ta bilaterální dohoda z roku 1990 to je důležitá věc, ale eh, myslíte si, že eh, je správné říci, že ta, ten volný pohyb je eh, tak důležitý, že byl už té první dohody a to znamená, že se tím spochybňuje ta rovnováha mezi Unii a Švýcarskem. Za druhé, když eh, jste tedy hovořila o eh, dalších potížích, tak eh, je to zatím tedy politická námitka, nebo hovoříte o porušení smlouvy? Další věc. Jedna zahraniční pracovníci hodně přispívají k švýcarské ekonomice. A mě by zajímalo, je pravda, že Eh, eh, pokud lidé přijdou do Švýcarska, nenajdou práci, tak zde nesmí zůstat? Znamená to, že ten 1,3 milionu lidí, kteří přicházejí do Švýcarska nebo přišli, tak eh, všichni si našli práci, v ní pracují a tudíž smí zůstat? Protože vy nemáte povinnost přijímat nějaké uprchlíky, ale jde skutečně jenom o pracovníky. Eh, tak by mě zajímalo, jestli to tak je. A ještě na paní Schreiber. Eh, z toho, co víte, z vaše poznatky Evropské komise, můžete něco říci k tomu, zda existuje šance, aby Evropská komise přece jenom jednala o, se Švýcarskem o svobodném pohybu osob. Můžete říci ano nebo ne, zda tedy Evropská komise eh, je nebo není připravená eh, vyjednávat. Paní mm, vyslekaně Aristotyr, eh, ty návrhy, které máte, paragrafy, které zatím nejsou splněny, beru si za domácí úkol. Ano, děkuji, eh, asi Pan poslanec Lazarety. Eh, budu se držet francouzštiny, je to pro mě snadnější, jestli dovolíte. Takže dovolte mi pár eh, reakcí, můžete tedy zareagovat na to, co řekli poslanci a poslankyně. Lidové hlasování, čili referendum, nemůžeme nikdy označovat či považovat za problém. To je prostě demokratické vyjádření vůle lidu a ve všech eh, zemích Evropské unie eh, to tak existuje. Ve Švýcarsku to děláme velmi často, dokonce každoročně, už několik desítek let. A toto hlasování je vyjádřením eh, několika věcí. Je to zkrátka výraz toho, že toto hlasování, které vy říkáte, že je problematické z hlediska eh, základních eh, principů, protože se můžeme tím pádem začít bavit o spochybňování těchto práv a že to může ovlivňovat vnitřní trh, to já si myslím, že není úplně na místě, je v, pot, potřeba brát od potaz, co si lidé myslí, a zohledňovat to a přitom zároveň samozřejmě eh, dodržovat základní eh, principy je to není návrh zákona, který se snaží sladit oba dva tyto závazky, to znamená mít e, ústavní ospořádání prostřednictvím zákonu a za, zároveň zůstat věrní mezinárodním závazkům. Vypadá to jako řešení kvadratury kruhu, je to komplikované. Jestli budeme ob, obě strany tvrdit, že jsou to eh, nenarušitelné principy a že to, jak se vyjádřili obyvatele a e, evropské e, ústavní principy jsou neslučitelné, tak se nikam nepohneme. Nikdo nechce v principu e, potírat volný pohyb, ale pouze najali způsob, jak uřídit přistěhovalectví tak, aby to vyhovělo očekávání lidem. Ať už se to podaří nebo ne, diskutujeme o tom, diskutujeme o tom i Eh, v, Bruselu eh, a to po roce kdy komise, kdy komise odmítala jakoukoliv diskuzi. Teď je předseda Evropské komise rozhodl, předpokládám v souladu s dalšími kompetentními orgány, že stojí za to se pokusit o vyjednávání. Ještě eh, jsem slyšel tady zmínit víza, ale pro občany Evropské unie nejsou žádné vízové povinnosti. A pokud jde o lidi z třetích států, tak tam to spadá do Schengenu. Čili to je něco, co jste rozhodli vy sami. To, co jste vy rozhodli, to my přejímáme bez jakékoliv možnosti eh, se tomu vyhnout. K vnitřnímu trhu jsme řekli hodně věcí a jsem rád, že, se tu, eh, že tu dnes zaznělo, že Eh, tedy všichni tu, že, že tu bylo řečeno, že Švýcarsko se eh, jaksi neúčastní plně vnitřního trhu. Z filozofického hlediska je to ale jasné, Švýcarsko nerozhoduje žádným způsobem o pravidlech Evropské unie, které pouze přejímá. Jsou tu některé, některá pravidla, která pak fungují pouze statickým způsobem prostřednictvím eh, komiksu, prostřednictvím smíšeného výboru Není to optimální, ale funguje to. Dochází k výměně eh, osob ve výzkumu a jinde, ale jistě platíme za to určitou cenu, za to, že nejsme eh, členy klubu, ale klub musí také akceptovat, že ten nečlen má trošku jiné postupy. My se eh, snažíme, nebo chce usilujeme o nalezení nové instituční spolupráce, není to něco revolučního. Myslím, že je hodně dalších třetích zemí, a Švýcarsko je z tohoto hlediska třetí zemí, které ehm, akceptují eh, judikaturu Evropského soudního dvora. My budeme eh, samozřejmě zakládat naše budou, naši budoucí legislativu na evropském právu, abychom měli homogenní eh, výklad tohoto práva a budeme akceptovat, aby se ehm, e, e, Evropský soudní dvůr k tomu mohl vyjadřovat. To je něco, co jsme Eh, realizovali, ale i v tomto případě se Švýcarsko nebude podílet na vypracovávání tohoto práva. Bude prostě přejímat právo, eh, které sama, o kterém sama nerozhodla v jeho, v jeho zrodu. To je důležité mít na paměti. K tomu, co řekl pan Šváb. Ano. A to je další důkaz toho, že nejsme plně integrováni do vnitřního trhu. Když hovoříme o volném pohybu osob, tak je to. Jsou to pracovníci, koordinace sociál, sociální eh, podpory a vzájemné uznávání diplomů. Nic dalšího. Nepřevzali jsme směrnici o evropském občanství, která předpokládá, že právě i osoby, které nemají e, e, pracovní smlouvu, mohou pobývat za určitých e, podmínek a ne příliš dlouho e, v některých členských státech. Pouze někdo, kdo má pracovní smlouvu může do Švýcarska. Samozřejmě my jsme velmi eh, spokojeni, že eh, tím pádem získáváme mnoho dalších lidí, kteří pracují eh, ve Švýcarsku, ale to není mm, často proto, že by to je často proto, že jsou ty podmínky práce eh, příznivější, příhodnější u nás než v jejich eh, zemích. Jinak nemyslím, že by ti eh, lidé cestovali několik set kilometrů, aby pracovali u nás. Takže jestli je to určitě něco za něco, je to dobré vzájemně pro naše ekonomiky, ale rozhodně někdo nemůže říct, že využíváme evropských pracovníků. Ano, my využíváme, oni zase využívají švýcarského trhu. Je to trh inovující, který dobře funguje. Děkuji, pane vyslanče. Máme daleko více společného, než co nás rozděluje. A nyní dám opět e, slovo e, paní velvyslankyni Švýcars, e, Islandu. Um, děkuji, paní předsedkyně. Pokud jsem dobře porozuměla, a chci poděkovat panu Švábovi za to, že řekl, že převezme i ty e, připomínky z mého projevu za ty tři země EEF, za což jsem mu velice vděčná. Občas v těch kontaktech s EU jsme řekli, že v minulosti e, jsme jaksi byla obětí svého vlastního úspěchu, ne že by se příliš politicky nezaměřoval nebo Nechci tím nějak říci, že nevyřešíme ten problém, který jsme tu dnes eh, nadnesli, tedy že se dále budeme zaměřovat na naše země. Spíše chci říci, že jsme velice vděční za tuto dnešní diskuzi a i nadále bychom rádi pokračovali v dialogu, zejména o tom jednotném trhu. To je vlastně věc v našem společném zájmu a chci ještě zdůraznit, že jsme opravdu zavázáni, jak jsem předeslala, vyřešit ty problémy které nadnesl i dnes dnešní výbor. Paní velvyslankyně, děkuji vám za vaše vyjádření a nyní paní profesorka Tobler. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě možná ta otázka eh, rovnosti, jak řekl tady kolega poslanec, samozřejmě bez pochyby zastávajících smluv je tu tedy závazek rovnosti, zejména v této dohodě o volném pohybu osob a pak také v jedné z těch otázek pana Švába ano, je to něco, co nemůžete eh, na to poukazovat. Švýcarsko je vázáno smlouvou, smlouva je platná a je to základní princip, který je třeba zachovat. Otázka toho, zda naši občané ve Švýcarsku řádně pochopili toto téma rovnosti, tady se neodvážím odpovědět, pouze mohu si s tím hlasem, hlasováním, které proběhlo před rokem, to někdo spochybnil a je to politické rozhodnutí a to musí respektovat naše vláda, ale zároveň to přináší celou řadu důležitých témat, když hovoříme o bilaterální úrovni. Mé hlavní sdělení v tom mém projevu bylo takové nespochybňovat rovnost a volný pohyb osob, to rozhodně ne, spíše zdůraznit, že vždy, když o tom budeme hovořit v tomto kontextu, tak by se na to mělo nahlížet v tom pozadí bilaterálních dohod, tedy Eh, jaký existuje systém odlišný oproti legislativě EU. Máme tu dva odlišné právní systémy, jsou podstatně odlišné a jenom chci říci, že Soudní dvůr to také zdůraznil už několikrát, že je tu jasný tedy rozdíl mezi dvěma právními systémy. A k otázce pana Švába ohledně toho, zda by bylo nápomocné zdůraznit, že volný Dohoda o volném pohybu je tedy první dohoda a tedy by to mělo být jako téma nadneseno, ale tedy eh, samozřejmě těch bilaterálních dohod je toho, že tu máme takový balíček bilaterálních dohod z, rodu, z roku 99 a pak jich byla celá řada dalších, takže možná tady bych poradila prostě zachovat povinnosti, je tu dohoda, hovoří o určitých povinnostech, je třeba na to nahlížet v tom rozsáhlejším kontextu, ale i tento kontext je vlastně eh, na základě sektorového přístupu a ne na základě přístupu vnitřního trhu. A pak o národní preferenci, zda se využívá ve Švýcarsku. Já jsem akademička, nezabývám se výzkumem trhu, nicméně, co třeba zaznělo v televizní debatě, ve které jsem se zúčastnila před několika týdny, jeden účastník tuto otázku na nadnesl eh, vůči jednomu tedy soupeři z jiné strany a řekl, doufám, že vy už eh, tuto preferenci používáte a ten druhý člověk, který je podnikatel, řekl, ano, samozřejmě, já tak činím, takže si myslím, že se to spíše provádí jako diskriminace, tak jak tomu dochází i v EU na vnitřním trhu, ale rozhodně to není něco, o čem bych se měla ze své pozice vyjadřovat. Děkuji a poslední připomínka z Evropské komise. Just uh, rapidement une réponse bien évidemment à votre Takže to, jak bylo řečeno, že eh, lidové hlasování nemůže být problémem. To ne, ale výsledky toho mohou jak si poukázat na určité problémy, které je potřeba vyřešit. To jenom, abych to jasně diferencovala. PAP. um... K otázce Andrase Švába, já jsem tady hovořila jako ředitelka pro eh, řízení společného trhu a popsala jsem to tak, jak se k tomu dosud stavila komise. Co se týče budoucnosti, eh, tak eh, já tedy předpokládám, že je vyloučeno, že by řešení vedlo k dojednávání kvót, poněvadž tím by se spochybňovaly základní principy svobodného pohybu. Současně jsem také řekla a eh, a to se, je třeba se zeptat eh, pana Junkra, který se nachází tady na fóru VDR za rohem. Eh, takže já doufám, že se k nějakému řešení dospěje, ale asi ne v podobě toho, že bychom se vzdali základních principů. Děkuji. A teď Andreas Schwab který je naším zpravodajem a závěr. Paní předsedající, kolegové, odborníci, dámy a pánové, eh, děkuji vám za tuto výměnu názorů velice podrobnou. Já hm, věřím, že se eh, nám podaří eh, vzít si to nejlepší z tohoto slyšení a také s kolegy se Švýcarska, Islandu, eh, Norska a delegace ER. Já ovšem musím říci, že v Evropské unii se shodujeme na tom, eh, že spolupráce se zeměmi Evropského hospodářského prostoru je pro nás důležitá nejenom výhodně a výhodná a nejenom ekonomicky výhodná, ale eh, že nás to vzájemně posiluje. Otázky, které dosud nejsou vyřešené, určitě chceme řešit tak, aby konstruktivně přispěli eh, k naplňování zájmu všech. A já určitě k tomu chci přispět touto zprávou a myslím si, že tedy pro dnešek již bylo řečeno vše. Děkuji vám. Děkuji Andreasi a Tion Dorman, eh, šéf delegace. Eh, vážení přátelé, my konstatujeme, že naše vztahy se od roku 1994 a podepsání první dohodě o evropském hospodářském prostoru posunuli velký kus dál. A my konstatujeme, že naše vztahy jsou velmi hluboké, máme evropské struktury velice důkladné a začínáme se podílet také na společném trhu. To vede k určitým výzvám, ale také k otvírání nových možností. A e, někteří o tom dnes už hovořili. E, v únoru 2014 e, došlo k referendu ve Švýcarsku, kde se lid vyslovil proti masové imigraci. E, myslím, že důležité je, aby obě strany smluv dodržovaly své cíle a to je vlastně to, co také chceme. Děkuji vám. Děkuji. Já bych chtěla srdečně poděkovat všem účastníkům tohoto slyšení za velice živou debatu, kdy jsme se mohli zblížit. Já e, děkuji velvyslance Švýcarské konfederace, který nám připomněl, jak úzcí partneři jsme a ujistil nás o dobré vůli pokračovat eh, v hledání nových institucionálních řešení. Já bych chtěla zcela jasně říci, že z hlediska Evropského parlamentu je jasné, že budeme respektovat vůli švýcarského lidu a samozřejmě máme zde výsledky referenda, musíme se zabývat jeho důsledky a respektovat je. Já bych chtěl eh, poděkovat také švýcarskému velvyslanci a eh, dalším eh, zejména islandskému, islandské straně za to, že nás upozornila na to, že máme ještě mnoho nedořešených problémů, které tedy dořešit musíme. A děkuji také komisi za to, že se věnuje kontrole implementace legislativy. Také chci poděkovat za to, že jsme se dokázali podívat eh, realitě do očí. A musím říci, že my máme eh, také za úkol vytvářet eh, veřejné mínění, nejenom se mu podřizovat a také vytvářet situace, ze které budou obou straně a všestraně výhodné já vím, eh, eh, jistě jsem přesvědčena, že ta zpráva v parlamentu dopadne velice dobře, že se nám podaří odbourat překážky plného fungování společného trhu a teď ještě eh, termíny 12. květen pro pozměňovací návrhy a 16. července budeme hlasovat. Děkuji vám, končím naslyšení A příště se sejdeme ve 4. června v 9 hodin.